Okay, let us begin. Takže začneme u bodu 1, přijetí pozadu jednání a mám vás informovat o následujících změnách k navrhovanému pozadu jednání. Odkládá se bod 14 a bod 4 se bude probírat po bodu 12. Pokud nemáte žádné námitky, tak budeme považovat návrh pořadu jednání za schválený v pozměněné verzi. Rád bych vás také informoval o tom, že naše zasedání je veřejné, vysílá se po internetu, kromě neveřejných bodů, pochopitelně. A rád bych vás také informoval, že načasování je pouze indikativní a může se během schůze změnit. Co se týče bodu 2, tak eh, žádná oznámení nemám. Tím se můžeme pustit okamžitě do bodu 3, tedy článek 42 subsidiarita. Vezměte prosím na vědomí tento bod. A tím se můžeme pustit i hned do bodu 5, návrh stanoviska týkající se ochrany zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. A dávám slovo panu Maštálkovi zpravodaj. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, jsem rád, že se znovu vidíme. Eh, dovolte mi pár slov eh, k předmětnému materiálu. Nádorová onemocnění jsou v Evropské unii nejčastější příčinou úmrtí, která souvisejí s výkonem povolání. Jako váš zpravodaj pro návrh směrnice, kterým měníme směrnici 2004-37 Evropského společenství o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenů nebo mutagenů při práci, plně podporuji záměr komise. Navrhujeme stanovit limitní hodnoty expozice na prasovišti pro dalších pět nebezpečných látek, a to jako je kadmium a jeho anorganické sloučeniny, berylium a jeho anorganické sloučeniny, kyselinu arseničnou a její soli, <clears throat> formaldehyd a 4,4 metyl bis 2 chloraninium. Podle odhadů by přijetí návrhu znamenalo, že v dlouhodobějším horizontu by měl více než jeden milion zaměstnanců v Evropské unii prospěch z lepší prevence a ochrany před expozicí karcinogenními a mutagenními látkami na pracovišti a mohlo by se zabránit přibližně 22 tisícům případů zdravotních potíží. K návrhu jsem předložil pouze 12 pozměňovacích návrhů. V níž chci poukázat zejména na potřebu pravidelného přehledu a aktualizace potenciálních karcinogenů nebo mutagenů, která by měly být přidány na seznam na základě podložení vědeckými údaji. Navrhuji rovněž zkrácení přechodných období pro stávající limitní hodnoty pro tyto nebezpečné látky. Doufám, že můj návrh najde mezi vámi širokou podporu. Lhůta pro pozměňující návrhy byla stanovena na 7. září 12 hodin. Děkuji za pozornost a těším se na spolupráci. Thank you very much. Děkuji, pan Zamit má slovo. Děkuji. Především bychom měli poděkovat panu zpravodaji za skvěle odvedenou práci. Určitě souhlasíme s tím, že je potřeba zajistit, aby nebyly pracující exponování karcinogenním látkám, látkám způsobujícím nádorová onemocnění. To je velmi pozitivní. Omezili jsme to u 21 látek a teď uvažujeme ještě o omezení u dalších pěti látek. Myslím si, že je zásadní, abychom nezapomínali na to, že tyto chemické látky nepůsobí nutně pouze rakovinu, což tedy samo o sobě je velmi významné, nicméně vedou i k dalším zdravotním problémům, například respiračním chorobám a neurologickým poruchám. Jedná se o látky, které se nacházejí na různých pracovištích, v laboratořích, v elektronice, ve stavebnictví, ve zdravotnictví, ve výrobě plastů, skla, zpracování odpadů a dalších. A právě proto je zásadní, abychom předcházeli jejich rizikům. Krátce k Maltě. Jsme malá země a přesto máme skoro 2000 nových diagnóz rakoviny za rok, z nichž 9, a 900 úmrtí každoročně. Musíme bojovat výzkumem proti rakovině, ale také na pracovišti, protože lidé tam tráví opravdu hodně času. Víme, že po celé Evropské unii rakovina je hlavní příčinou smrtelných chorob eh, z povolání. A v tomto případě můžeme zabránit 22 tisícům případů a doufám, že také tím zlepšíme pracovní podmínky pro milion pracujících. Vítám pozměňovací návrhy z pera zpravodaje, ale v jedné záležitosti mám za to, že bychom se měli spíše držet původního návrhu Evropské komise Především co se týče těch přechodných opatření a zavádění limitů. Návrh Evropské komise totiž vychází z konzultace se vědeckými orgány, zástupci pracujících. Jedná se o velmi odbornou záležitost a právě proto mám za to, že je potřeba se postarat o to, abychom technicky a vědecky to měli dostatečně ošetřeno. Víme, že probíhaly s poradním výborem pro bezpečnost a zdraví v práci konzultace a také probíhaly konzultace s různými sociálními partnery, které jsou zde zmíněny. Jedno doporučení zpravodaje, které hovoří o potřebě dále se zabývat celou touto problematikou, tedy při jaké míře expozice bychom měli stanovovat takovéto limity, že to je otázka, které je potřeba se opravdu velmi zásadně věnovat. Já bych sám přijal tento pozměvací návrh a ještě bych dodal, že je potřeba zajistit, abychom měli více výzkumu, do kterého budou zapojeny vědecké a zdravotnické orgány. Takto se nezvýší administrativní zátěž a následně tento návrh bude ještě účinnější. Děkuji. Chce si komise vzít slovo? Zdá se, že ne. Takže jenom zopakuju, jak už říkal pan zpravodaj, že termín na pozněvací návrhy je 7. prosince poledne. A tím tedy bychom mohli uzavřít tento bod 5 a můžeme se hned pustit do bodu 6, tedy návrh zprávy týkající se transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika v potravinovém řetězci a ještě jednou pan Maštálka je zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, i za přístup kolegů k předešlému bodu. Tento návrh nebude zřejmě pro nás eh, v diskuzi tak jednoduchý jako předcházející. Předpokládám, že vyvolá eh, některé kontroverze, ale tak to u těchto změn bývá. Návrh komise, který dnes projednáváme, vyvolal už mnoho kontroverzí. V reakci na nedávnou aféru ohledně glyfosátů občané žádají ochranu jejich zdraví větší transparentnost a konkrétní hmatatelné výsledky. Chápu, že komise byla pod tlakem a musela rychle reagovat. Šitý horkou jehlou. Nemáme ani dopadovou studii. Časový harmonogram v Evropském parlamentu je mimořádně napjatý. Mám jisté pochybnosti, zda můžeme vůbec dokončit práci ještě během tohoto volebního období. A otázkou samozřejmě je, zda to nebude na úkor kvality přijímaného textu a legislativy. Osobně návrh komise považuji za první krok správným směrem a řadu ustanovení vítám. Například automatické a proaktivní publikování údajů ve strojově čitelném formátu, některé drobné změny v oblasti rizika komunikace, konzultace s třetími stranami, nebo reforma složení správní rady úřadu EFSA, to jsou pozitivní kroky správným směrem. Zároveň se ale domnívám, že komise ve svém návrhu nezaručuje tak vysoké měřítko transparentnosti, jak by měla. Návrh komise například zavádí nové ustanovení, které stanoví, že zveřejněním vědeckých údajů a studií u žádostí o povolení podle potravinového práva povolení pro geneticky modifikované organismy nebo přídatné látky v potravinách, cituji, nesmí být dotčeno jakékoliv právo duševního vlastnictví, které může existovat nad dokumenty nebo jejich obsah. Konec citátu. Navíc návrh zavádí příliš široce formulovanou výjimku z povinnosti uveřejňovat informace, pokud ty by mohly být považovány za závažné poškození obchodních zájmů. Nedomnívám se ani, že by bylo rozumné, cituji, zvažovat příslušná práva veřejnosti na transparentnost procesu hodnocení rizik, včetně těch, které vyplývají z Aarhuské úmluvy, proti ústavním právům obchodních žadatelů. Konec citátu. To uvádí tedy komise. Zajímal by mě dál, kdo bude financovat ověřování studie? V návrhu komise počítá s financováním ověřovacích studií z veřejných rozpočtů. Já to chápu tedy tak, že to znamená, že daňoví poplatníci nakonec budou ještě platit za tyto studie průmyslu? K návrhu komise jsem podal 87 pozměňovacích návrhů. Za klíčovou považuji samozřejmě otázku transparentnosti. Domnívám se, že není možné připustit žádnou možnost vyhýbat se zveřejňování informací, zejména tam, kde hrozí jakákoliv rizika pro životní prostředí anebo lidské zdraví. Jedině tak můžeme naplnit postup předběžné opatrnosti. Domnívám se, že zde potřebujeme nastavit přesný právní rámec. Není přece možné, aby obchodní tajemství mělo přednost před veřejným zájmem. Otázka možnosti důvěrného zacházení s určitými informacemi by měla být formulována co možná nejúžeji. Včasné zveřejňování podkladů je podle mého názoru naprosto zásadní. Vážené kolegyně, vážení kolegové, očekávám, že práce na tomto stanovisku bude velmi složitá. Budeme složitě hledat společná řešení, která by spravedlivě vyvážila veškeré zájmy, které jsou ve hře. Nicméně se těším na vaše pozměňovací návrhy a spolupráci. Děkuji za pozornost. Thank you, Mrs. Děkuji. Paní Dervo, prosím. Děkuji. Naším stínovým zpravodajem je pan Gaspar, který se omlouvá, že tady dnes není, takže já přečtu jeho prohlášení. Návrh Evropské komise týkající se transparentnosti a trvalé udržitelnosti evropského systému hodnocení rizik v potravinovém řetězci se týká velmi zajímavého, ale přitom technického tématu a obsahuje otázky, které jsou velice důležité, jako například zdraví občanů, ochrana spotřebitelů, zvířat a životního prostředí. V návrhu máme možnost revidovat fungování EFSI a optimalizovat její strukturu a investovat do jejich lidských a provozních zdrojů s cílem zajistit, aby fungování této agentury bylo inkluzivnější, efektivnější a transparentnější. Cílem agentury je zabývat se velmi zajímavými a důležitými otázkami a proto je potřeba zajistit, aby měli k dispozici dostatečné prostředky, tak aby EFSA tedy mohla hodnotit kvalitně riziko a to kompetentním, transparentním a nezávislým způsobem. Jde totiž o zdraví evropských občanů a jejich důvěru eh, v instituce, které mají na starosti potravinové právo. Jak delegace z nového výboru PES nedávno zjistilo během návštěvy v Parmě, agentura má pouze omezené prostředky a omezený počet zaměstnanců, což eh, ohrožuje její fungování a hlavně nezávislost při provádění hodnocení rizika u toxických či jinak nebezpečných látek pro lidské zdraví. A z těchto důvodů jsme rádi, že Evropská komise svým návrhem předkládá možnost nadále aktualizovat nařízení 178 z roku 2002 čímž máme možnost navrhnout opatření, která by mohla posílit a aktualizovat systém a vydávání povolení ze strany EFSA. Je potřeba modernizovat právní úpravu, sledovat a neustále hodnotit bezpečnost potravin a zajistit, že opatření z EFSA jsou vědecky podložená, protože pouze tak bude možné, aby potravinový průmysl v Evropě byl považován za opravdu standard dobré kvality a bezpečnosti. Tímto návrhem žádáme o více investic do EFSI. Investic, které povedou k vyšším standardům bezpečnosti potravin a přitom zajistí nezávislost této agentury na veřejných zájmech a velkých korporacích. A odkazujeme konkrétně na záležitost Monsanto Papers. Pozměňovací návrhy budou konsolidovat dobrou rovnováhu mezi urgentní potřebou zajistit transparentnost pro občany a na druhou stranu zajištěním řádného řízení distribuce údajů. Tak, abychom tedy zajistili konkurenceschopnost trhu, chránili inovaci a zároveň dodržovali práva z duševního vlastnictví. Bez pochyby naším hlavním cílem je zajistit, aby naše právní opatření umožnila vyhnout se rizikům, která by ohrožovala zdraví a blahobyt občanů. Zdraví našich občanů by vždy mělo být na prvním místě a e, to by mělo vždy mít navrh oproti žádostem firmy o nějaké utajení. Doufáme, že nový právní rámec tedy zajistí lepší fungování EFSI, posílí hodnotící fázi a také zlepší fáze hodnocení, řízení a komunikace o riziku. Děkuji. Pan Raděv, prosím. Господин председател, уважаеми kolegy. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, hlavním úkolem tohoto navrženého nařízení o transparentnosti a udržitelnosti Um, hodnocení rizik v potravinovém řetězci, jak si můžeme přečíst v nadpisu tohoto textu, je um, větší míra transparentnosti, lépe regulovaná transparentnost u veřejných uh, studií, zajištění těch uh, řádně prováděných aktivit, prováděných studií a také podpořit vědeckou spolupráci mezi členskými státy a také lepší míra výměny informací, co se rizik týče. A hlavním z těch problémů, kterým čelí občané, je to, že posouzení rizik v potravinovém řetězci není důvěryhodné, není bezpečné a to je hlavní problém. Já bych tady odkázal na ten problém s glyfosáty. Dlouhou dobu jsme si neuvědomovali nebo nevěděli jsme, zda je to bezpečné či nebezpečné, zda dojde k rozšíření těch povolení, jak se zachová EFSA. No a jsou to podobné případy u jiných produktů, že nemáme dostatečné důvěryhodné informace ohledně rizika, které může vyplývat z užívání takovýchto látek či produktů. když je daná látka v přímém kontaktu s potravinovým řetězcem, tak je výsostně důležité to riziko řádně zhodnotit, protože to může mít dopad na důvěryhodnost vůči občanům, na možnost šíření dalších inovací, na výzkum a podobně. Takže stanovit tu řádný rámec pro potravinovou bezpečnost Toto by se mělo provádět opravdu striktně, měla by být zajištěna jasná zodpovědnost, vysoká míra transparentnosti, povinnosti poskytovat kvalitních informací a údajů ohledně posouzení rizika. Návrh komise je opravdu zapotřebí a já doufám, že povede k tomu, že občané a spotřebitelé budou více důvěřovat tomu, že se tu zakládá při posuzování rizika na řádně vykonaných studiích. A já jsem přesvědčen, <clears throat> že i ostatní kolegové se maximálně vynasnaží, aby ta opatření, s kterými přichází komise, vedla k těm požadovaným výsledkům, aniž by to samotný postup byl příliš složitý a že se tímto tedy přiblížíme k občanům, k spotřebitelům, usnadníme život výzkumníkům i podnikatelům. Děkuji. Thank you. Understand. Já vám děkuji a myslím, že je tu mezi námi pan Skanel, ředitel z DG Sante a hlásí se o slovo. Děkuji, pane předsedo. Také já děkuji vašemu výboru a parlamentu obecně za velice kvalitní práci na téma tohoto návrhu komise. Myslím si, že stojí za to stručně připomenout pozadí celé záležitosti. Počát, na počátku byla občanská eh, eh, iniciativa ohledně glyfosátu. Tehdy komise zareagovala, že si bere k srdci obavy občanů a že je zapotřebí aby byl posílen ten evropský rámec pro posouzení rizika, že je zapotřebí posílit i důvěru občanů v ten stávající systém posuzování rizik. Dále také komise uznala prostřednictvím fitness checku, který provedla, ohledně obecné potravinové legislativy, že tam existoval prostor pro vylepšení toho systému posuzování rizik. No a myslím, že všichni se zhodneme na to, že, si, že Evropa má ano, velice bezpečné potraviny, ty z nejbezpečnějších v Evropě. To si vyžádalo velké investice. No a něco takového by bylo opravdu přínosné pro naše občany, ale jsme ambiciozní a přejeme si celý systém ještě více zlepšit zlepšit. Takový je tedy kontext celého toho návrhu. Já to vnímám tak, že to byli mnozí poslanci zde v parlamentu, kteří si mysleli, že nebylo provedeno řádné posouzení dopadu, včetně členů z vašeho výboru. Nicméně komise je toho názoru, že tady řešíme eh, jeden segment z toho potravinového systému. Ehm, to posouzení rizika a konkrétně tedy oblast navýšení transparentnosti celé této práce. A tímto si přejeme zajistit, že aby EFSA měli, měla větší míru legitimity ve vykonávání svých úkolů, aby se navýšila důvěra občanů v její práci a aby EFSA opravdu byla eh, vlastně odpovědná za svoji práci vůči občanům a vykonávala tak svoji roli eh, jakožto agentura Evropské, Evropské unii. Takže eh, si přejeme, aby byly zveřejňovány veškeré studie, veškerá data, eh, o které se opírají vlastně veškeré ty mm, žádosti, udělování licencí pro průmysl, včetně právě i těch zmíněných glyfosátů. A myslím si, že tady Klíčovým inovativním aspektem toho návrhu komise je to, že nyní navrhujeme to včasné zveřejnění, aby se zajistila maximální míra transparentnosti. My tady počítáme s tím, že když se předkládá žádost pro schválení dané eh, látky, tak ten žadatel předkládá právě i ty jednotlivé podpůrné studie, které budou okamžitě eh, zveřejněné nebo přístupné všem dalším Eh, zúčastněným stranám. Je tu také eh, legitimní záměr našeho průmyslu, je třeba ochraňovat inovaci v Evropě obecně, protože se vyskytujeme ve velice konkurenčním prostředí na celosvětové úrovni. Přejeme si mít eh, konkurenční i naše potravinářství a už jsme hodně investovali obrovské prostředky, abychom zajistili opravdu, že se nacházíme v čele že jsme na špičce, že máme bezpečné potravinářské výrobky. No a to samozřejmě je velice přínosné pro Evropu i pro zaměstnanost v Evropě. Takže eh, vedle těch samozřejmě mm, požadavků na to včasné zveřejnění si přejeme zajistit, aby to bylo opravdu legitimní, ochráněn ten legitimní zájem průmyslu na ochranu údajů a komerčních zájmů, aby toto vše bylo ochráněno. No a v tomto kontextu jsme také eh, vytvořili eh, dlouhý výčet mm, informací, které i nadále zůstanou důvěrné. Vím, že to zajímá váš vývor, že by se to hovořilo o pozitivním i negativním seznamu. DG Santa už má dlouhou zkušenost té práce v oblasti potravinové bezpečnosti. Máme tu velkou škálu produktů, nejrůznějších aditiv, nejrůznějších chemických látek ale přejeme si, aby jaksi ten pozitivní seznam tu nestal bok po boku s tím negativním, aby se nepřekrývali, Takže ten pozitivní eh, seznam produktů, to bude tedy něco, co je ochráněno. Musíme také zajistit, že práva duševního eh, vlastnictví a práva výlučnosti budou ochráněna. Samozřejmě to vše zase ve prospěch našich občanů, ve prospěch zaměstnanosti a ve prospěch inovativního potravinářství. Dále je tu další e, důležitá dimenze pro občany a nevládní organizace, že proběhnou veřejné konzultace ohledně těch zveřejněných studií, aby se tedy zajistilo, že EFSA transparentním způsobem zveřejňuje všechna ta relevantní data pro posouzení rizik. No a jako doprovod v tomto procesu to bude i systém notifikací nebo takový rejstřík, těch eh, studií komise, tak aby všichni věděli tedy, jaká data, eh, s čím, eh, s jakými údaji EFSA pracuje. A to je zase velice důležité pro zajištění transparentnosti. Další důležitý návrh ještě v oblasti inovací, a je to velice důležité zejména pro malé a střední podniky, je to, že tu chceme vytvořit příležitosti pro takové předběžné uh, žádosti Eh, kde vlastně poskytuje EFSA poradenství žadatelům. Samozřejmě si uvědomujeme, jak je citlivé toto téma a uvědomujeme si, že jsou tu i kritici, kteří tady vnímají určitý střed zájmu mezi zájmy žadatelů a mezi tedy zájmy potravinové bezpečnosti, že to může vytvořit takové eh, neobjektivní eh, postupy. Nicméně myslíme si, že i toto riziko se může vyřešit a to prostřednictvím prostřednictvím toho důrazu, který budeme klást na transparentnost a na plné zveřejnění a na ten jasný veřejný charakter i tohoto eh, systému předběžných eh, poradenských postupů. Hodně si přejeme podpořit malé a střední podniky. Opravdu máme striktní systémy a pravidla. Myslíme si, že to nepovede pro velké administrativní zátěže. Rozhodně to není problém pro velké korporace. Mohlo by to být problematičtější pro malé a střední podniky a my si určitě přejeme hlavně jim ten život zjednodušit, protože v opačném případě bychom zase tu oblast potravinové bezpečnosti spíše ohrozili. Další věc, to je oblast zprávy. Tady si přejeme zajistit, aby EFSA měla k dispozici opravdu vědeckou expertízu. Ta škála práce v EFSE je velice komplexní, pokrývá celé to spektrum potravinového řetězce a je opravdu důležité, aby měli k dispozici tu nejlepší vědeckou expertízu, která bude zastoupena v jejich panelech. Samozřejmě si přejeme zajistit vysokou úroveň všech pravidel, nezávislosti, transparentnosti, zákazu střetu zájmu a podobně. Je tu tedy požadavek na navýšenou transparentnost, aby se opravdu zajistilo, že tato míra transparentnosti se zachová a ještě vylepší. A proto v rámci těch ustanovení o řádné správě tady navrhujeme větší míru zapojení členských států v oblasti šíření informací, třeba co se týče volných míst v oblasti vědecké expertízy, aby se vědci eh, hlásili. Tady si přejeme nastolit tu správnou rovnováhu mezi zajištění co největší tedy té eh, úrovni vědecké expertizy a to, abychom Eh, zajistili, že bude řádně vykonávána vědecká práce. Nic zkrátka se nebude provádět tak, aby to nakopalo důvěru občanů, že tu věci pracují v zájmu občanů, aby to nebyly střety eh, zájmu eh, s průmyslem. A navrhujeme tu také určité zájmy, co se týče zprávy um, a struktury správní mm, rady EFSI. Tady byly určité návrhy i ohledně složení rady EFSI. Co my tu navrhujeme? V podstatě je to velice jednoduché. Takovou správní strukturu, pro radu EFSI, která je identická jako u všech dalších evropských decentralizovaných agentur. V podstatě následujeme ty modely, jako je v Evropské lékařské agentuře, chemické agentuře a podobně. Nyní tedy EFSA, co se týče té správní rady, má a jinou sestavu a my tu následujeme tedy ten model, který byl přijat u všech ostatních agentur a myslím si, že tento způsob byl i podpořen samotným vaším parlamentem. No a v neposlední řadě ještě také navrhujeme podstatné eh, navýšení, co se týče zdrojů pro EFSU, aby bylo umožněno opravdu dostat svým úkolům Tady si myslím, že vy se musíte vynasložit, aby to byly výsledky, protože EFSA má potíže s prostředky pro vykonávání stávajících úkolů, takže potřebujeme podstatné navýšení prostředků, aby mohla úspěšně tedy plnit svoji práci. No a na závěr, to je také důležité, zase zejména pro Evropský parlament, ta dimenze o komunikaci ohledně rizik Toto je opravdu velice složité téma i z regulačního hlediska. Je to výzva, ale nemůže to být zase nějaká výmluva, proto, abychom se tomuto nevěnovali a zakrývali si oči. Prostě situace se může zlepšit, měli bychom ji zlepšit, může to být výzva, zatím ještě úplně přesně nevíme, jak tento úkol vykonávat efektivněji, transparentněji. Nicméně již nyní víme, že komise musí přijít s konkrétními návrhy, jak vůči členským státům, tak i vědeckému společenství a proto jsme tu tedy měli několik návrhů i ohledně tohoto tématu. No a na závěr opravdu jsme eh, připraveni velice úzce spolupracovat s vaším parlamentem. Potravinová bezpečnost to je něco, co, je, co vám opravdu leží na srdci my si bereme k srdci i vaše návrhy. Víme, že se téma zpracovává i na výboru eh, Envy, i na našich pracovních skupinách na komisi. Doufejme tedy, že se nám podaří mít opravdu komplexní konsolidovanou zprávu, která pokryje všechna ta, všechny ty oblasti i tady z parlamentu. A opravdu si myslím, že je možné toto vylepšit. My se o to vynasnažíme a přijímáme i tu ambiciozní časovou eh, lhůtu. A stejně tak i mohu říci, že na radě při těch jednání všichni pochopili, jak celé toto téma je časově naléhavé a vnímáme tu tedy všeobecnou podporu pro to, aby se tedy přispělo k zlepšení celého tohoto procesu. Tak já vám děkuji a nevidím tu žádnou další žádost o slovo. Nevím, zda pan zpravodaj chce něco doplnit k tomuto tématu. No tak <clears throat> já ty příspěvky vítám. Eh, sice jsem nedostal úplně odpověď od komise, kdo bude eh, financovat ověřovací studie, ale třeba ji dostanu v krátké budoucnosti, nebo byla skryta přede mnou ve vystoupení eh, představitele DG Sante a nedostal jsem ani odpověď, co se týká té dopadové studie, i s tím se smířím a můžeme se pohnout před eh, v projednávání toho, této materie. Does the commission wish to reply? Přeje si komise ještě zareagovat? Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že ohledně těch prověřovacích studií jsem se nevyjádřil. Ano, komise navrhla, aby EFSA měla dostupný rozpočet, aby prováděla dodatečné prověřovací studie a víme, že je tu určitá, řekněme, neochota z vašeho výboru k tomuto návrhu, stejně tak, jak to vyplynulo na Agri. Takže pokud bych to měl trošku vysvětlit, co jsme měli na mysli, v podstatě tady nikdo nenamítá, že tu je zodpovědnost ze strany průmyslu i žadatele, aby předložil nezbytné důkazy, vědecké důkazy, které podloží jeho žádost. Ano, a je správné, že by tedy za to měli, měli zaplatit. Nicméně je nám jasné, co vyplynulo i z té Evropské občanské iniciativy, že tu mohou být situace, kdy je zapotřebí dodatečných studií, aby se doložili, podpořili ty studie průmyslu. Tady zdůrazňuji, že by to bylo pouze za výjimečných okolností. Tak jako jsme se dozvěděli třeba od francouzských kolegů, a EFSA samotná a je spokojená, když tu má dostupné dodatečné vědecké eh, informace, ale mít ještě ty dodatečné, řekněme, ujištění, pojistky, které jdou ještě dál za to ujištění, které již máme dostupné. Další příklad, kdy budou zapotřeby ty prověřovací studie u těch horizontálních záležitostí, které zacházejí za čistě Eh, sektoriální záležitost, například u těch kontaminantů, které se netýkají jenom jedné jediné potraviny nebo jednoho žadatele. Tady jsou třeba žádo, eh, je to oblast bezpečnosti. není tu jasně stanovená dimenze, žádný, žádná společnost není ochotná eh, stu, jak si investovat do takové studie aflotoxiny a podobně, nebo co se týká eh, rybářských eh, produktu a podobně. Tam by bylo zapotřebí takových studií, ale rozhodně vás chci ujistit, že nechceme tak nějak eh, průřezově ještě dodatečně podporovat takové studie, které má provádět zástupce průmyslu my to můžeme ještě teoreticky propracovat, zapracovat do textu, aby to bylo opravdu jasné. A pak ještě stručně ohledně hodnocení dopadu, možná jsem se na to neodkázal úplně jasně. Ano, tento návrh neměl hodnocení dopadu, ale bylo to proto, že ta naše reakce na občanskou iniciativu a ten závazek z naší strany je vlastně uh, že e, vlastně jsme neměli ani příležitost mít prostor pro vypracování hodnocení dopadu, ale chci tady říci, že to je úplně jasně zacílený návrh a to hodnocení rizika a v podstatě ta otázka navýšení transparentnosti jsou velice propojeny. My tu máme tu povinnost fitness checku v potravinové legislativě. To funguje dobře, může to být ještě vylepšeno, včetně toho postupu pro hodnocení rizik, ale v podstatě z toho nevzešly žádné eh, potřeby, že je potřeba vypracovat ten širokosáhlý, eh, to širokosáhlé hodnocení dopadu. Měli jsme tu veřejné konzultaci, měli jsme ty poradní eh, skupiny, pracovní skupiny, konzultovali jsme členské státy. Přesto tedy, že nebylo provedeno to hodnocení dopadu, tak bych chtěl říci, že ty konzultace byly opravdu rozsáhlé. Děkuji. Děkuji Já vám také děkuji a teď mi dovolte, abych zopakoval, že lhuta pro pozměňovací návrhy je 7. září v poledne tím můžeme uzavřít tento bod číslo 6 a můžeme přejít k bodu číslo 7 projednání pozměňovacích eh, nebo pozměňovacích návrhu stanoviska. Eh, jde o zprávu pana Raděva. Jde o autonomní řízení vozidel v evropské dopravy a máte slovo, pane Raděve. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, během naší první výměny názoru o autonomní řízení vozidel v červenci jsem velmi pečlivě naslouchal všemu, co jste v debatě říkali. Teď eh, tedy předkládám návrh svého stanoviska. Doufám, že tím eh, pokrývám všechny důležité aspekty a doufám, že tím také řeším některé z vašich Eh, výhrad a pochybností. Doufám, že jste měli příležitost se s tím textem seznámit, abych to rychle shrnul. Jde o následující eh, věd. Víme, že je tady čím dál tím více eh, dokladů o tom, že stávající legislativa regulace nebude stačit vyřešit rizika a výzvy spojené s čím dál tím vyšší mírou automatizace při řízení. Ve světle toho technologického trendu je potřeba zejména vyjasnit, kdo bude nést odpovědnost za způsobenou škodu v případě nehody způsobené plně autonomním vozem. A stejně tak z toho vyplývá, že budeme muset přistoupit k úpravě stávajícího legislativního rámce v Evropské unii, a bude muset zavést nová pravidla eh, pro eh, vyjasnění zodpovědnosti. Jde také o to, jak eh, zavést nějaký systém náhrady škody, tak aby bylo možné vyřešit otázku úhrady škody bez určení viny a Musíme si také uvědomit, že by další šíření samostatného nebo autonomního řízení prospělo, kdyby se to podařilo upravit na celoevropské úrovni, aby došlo k diferenciaci na eh, jednotném trhu. Možná, že bychom také měli eh, se zamyslet nad úpravou Vídeňské úmluvy o eh, řízení a silniční dopravě, abychom tím upravili i tuto záležitost. Dále bych chtěl se ještě zmínit o příspěvku Evropské komise, například eh, co se týče jejich návrhu o ochraně před kybernetickými útoky a také o eh, zařízeních pro nahrávání provozu eh, těchto samostatně řízených vozů, aby se potom řešení nehod mohlo dělat snadněji. Kromě toho by také komise měla vyjasnit pravidla na ochranu údajů, které budou nazbírány během eh, takto samostatného řízení a tím, kdo bude mít přístup k těmto údajům a samozřejmě to musí podléhat eh, nařízení GPR. A v neposlední řadě podobně jako u jiných oblastí i tady půjde o ochranu duševního vlastnictví, umělou inteligenci, mobilitu, patentování, kódování, software a tak dále. To jsou všechno věci, který, které by měly být regulovány eh, v jednom eh, legislativním nástroji. Tolik tedy na úvod a Doufám, že mm, výsledkem naší diskuze bude eh, kvalitní závěrečný text tohoto stanoviska, kterým bychom měli přispět ke zprávě výboru TRAN. Děkuji. Pan Velten. Děkuji. Já bych eh, v první řadě chtěl poděkovat panu zpravodaj, děkuji za předložení tohoto návrhu, který sdílíme do značné míry. Chtěl bych ještě upozornit na to, že je e, velmi naléhavá doba na to, abychom e, vyřešili e, všechny otázky a pochybnosti spojené s provozem těchto vozidel, protože se předpokládá, že by měli na našich cestách sobě od roku 2020, takže bychom se měli spolehnout na to, že všichni eh, k tomu přispějí, tak abychom mohli plně využít potenciálu, který nám tyto vozy nabízí. Sdílím názor pana zpravodaje, že společný postup na úrovni celé Evropské unie je naprosto nezbytný, tak aby autonomně řízená vozidla mohly eh, jezdit eh, všude v Evropě a jak bylo také řečeno, Eh, je potřeba tomu přizpůsobit celou řadu legislativních nástrojů. Stejně také, také správně, že je potřeba naléhavě vyřešit harmonizaci odpovědnosti a také se musí vyřešit technické požadavky na ty black boxes v případě nehody, protože ty přispějí k tomu eh, vyřešení z odpovědnosti za nehodu. A dále vítáme, že komise navrhla vytvoření expertní skupiny, která by se měla zabývat těmi technickými otázkami, těm aspektem ručení nebo zodpovědnosti. To je samozřejmě správný přístup, ale kromě toho jsem chtěl také poukázat na to, že správné, že to zkoumání, kdo má nahradit škodu v případě nehody autonomně řízeného vozidla, to jsou věci, které se určitě vyžadují upřesnění a vyjasnění. Eh, napadá mě eh, i ta situace, kdy ten řidič eh, převede to vozidlo do toho autonomního řízení, aby se tím vyhnul odpovědnosti v okamžiku, kdy ví, že už se nehodě nelze vyhnout a tím se té odpovědnosti zbaví. To by se mělo vyřešit, stejně tak je odpovědnost výrobců. To přesouvání odpovědnosti na někoho jiného, eh, to je velké nebezpečí. Eh, víme, že ta vozidla budou disponovat také zařízením na zastavení a provozu. A jde také o to, jak vyjasnit pokyny, pro kterými se ten vůz řízí. Velmi často nehody vyplývají z nějakých technických eh, nedostatků nebo s tím, že není eh, dostatečná udržba těch technických součástí pouze 1% eh, je způsobené tímto jednáním, ale i tak se to musí ošetřit. A samozřejmě se musí uzavřít také nebo vyřešit ten pojišťovací rámec pro tyto případy. Víme, eh, že už eh, se připravuje návrh eh, regulace v případě automatu a robotu, kde také se bude řešit otázka náhrady škody. Já teď nechci vůbec to předjímat, protože moje kolegyně se v tom vyzná mnohem lépe. Potom jde také o otázku mm, duševního vlastnictví a otázku dat, která jsou generována v průběhu provozu eh, autonomně řízeného vozu. I tady by to mělo být eh, společné pro všechny sektory, tak abychom měli konzistentní právní rámec s tím eh, požadavkem souhlasím, ale je potřeba také přeskoumat, jestli by souběžně nemohla fungovat i ta stávající e, směrnice ochraně osobních údajů. Na začátku tohoto roku e, už jedna zpráva argumentovala s tím, aby se přešlo spíše na model práv uživatelů než e, model práv majitelů nebo držitelů práv k duševní vlastnictví. A víme také, že v rámci těch dat se budou generovat samostatně algoritmy pro další provoz vozu ale v současné době eh, ta regulace práv uživatelů není jednotná, to znamená, že by tady došlo k eh, roztříštěnosti těch právních úprav. A myslím, že bychom měli dbát hlavně na to, aby byl zajištěn eh, férový přístup, přístup k těmto datům pro další výrobce, ehm, jak aut, tak i nabíze, ti, kteří nabízejí eh, další služby, o tom je potřeba dále diskutovat, abychom zabránili nějakým nezamýšleným dopadům. Ještě jednou děkuji panu Spravodovi za jeho návrh a myslím, že na základě toho budeme moci dál konstruktivně postupovat. Paní Delvo, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla jenom velmi stručně také se k tomu vyjádřit. Chtěla bych poděkovat panu Raděvovi za předložení tohoto návrhu. Nechci opakovat všechno, co už říkal můj kolega, se kterým do značné míry souhlasím, takže ohledně toho obsahu zprávy s vámi souhlasím. Myslím, že to také odpovídá tomu, co už jsme schválili v loňském roce Eh, pouze trochu škoda, že ehm, od té doby nedošlo k dalšímu pokroku, protože až dosud se ty věci moc nepohnuly. Dovolte mi ale ještě jednu úvahu týkající se bodu 3, který se týkal pojištění jde o to, jakým způsobem se má upravit pojištění v případě, že není jasně určena vina za způsobení škody. Ale podle toho, co jsem slyšela, pojišťovatelé, se stěžují na dostatek údajů eh, s tím, že nebude možné vytvořit podobný režim, nebo by ten režim byl příliš nákladný, což by eh, zdrželo eh, nasazení těchto vozidel. Takže já nemám nějaké připravené řešení na tuto otázku, ale možná, že by měla existovat nějaká společná databáze na celoevropské úrovni, která by byla k dispozici všem a možná, že by stálo za to se nad tím dále zamýšlet na tuto otázku. Děkuji. Chce komise eh, k tomu něco říci? Děkuji, pane předsedo, děkuji také za předložení návrhu eh, tohoto stanoviska, děkuji také eh, za tu debatu týkající se autonomně řízených vozidel. Je to velmi aktuální téma. My jsme rádi, že jak výbor Jury, tak i výbor TRAN to projednávají takto prioritně. Tato diskuze je také úplným začátkem našeho dialogu. Musíme se podívat na všechny oblasti politik a také na eh, ty konkrétní legislativní nástroje, protože, jak jste správně poukázal, čeká nás hodně práce v rámci toho, v rámci regulace. Vy jste se dotknul několika věcí, například to ten režim ručení, to ochrana před eh, kybernetickými útoky, ty záznamníky provozu, těch věcí je celá řada a my eh, s vašimi názory eh, souhlasíme, odpovídá to také našemu sdělení z května tohoto roku, tam jsme k tomu přistupovali holisticky, takže si myslím, že ten náš přístup je podobný. Chtěla bych ale ještě zdůraznit, že my eh, tady vidíme jednak tu dimenzi technologie a infrastruktury, to je zásadní pro umožnění provozu samostatně říditým vozidel, potom je to ten právní rámec, který musí být bezpečný a musí předpokládat i budoucnost a potom samozřejmě musíme řešit i věci, které mohly mít dopad na zaměstnanost nebo eh, veřejné zdraví. To jsou všechno věci, na kterých jsme začali pracovat eh, od května. Eh, chtěli bychom je dokončit do, konce, do příštího roku. A já si dovolím se zmínit o několika, které jsou relevantní spolu, co jste tady říkal vy. Jednak je to ten režim povědnosti, máme tady kolegy z příslušného oddělení, kteří eh, se v tom vyznají nejlépe. Je potřeba se podívat na různé režimy eh, ručení a pojištění. A máte pravdu, že až dosud eh, tady nebyla potřeba změny, <clears throat> ale já bych teď to chtěla upřesnit. Hovoříme o tom, že postupně se bude přecházet na samostatně řízená vozidla. Musíme tedy rozlišovat mezi těmi vozy, kde bude nějaký řidič, anebo kde žádný řidič nebude. Nebo v té příští úrovni 5 už tam eh, eh, z definice žádný řidič nebude a na základě toho se ten, ta regulace bude muset eh, přizpůsobit. Jak víte, co se toho ručení týče, tady jsme vytvořili expertní skupinu, která by se měla podívat na ty současné směrnice ale také by se měl zamyslet nad širšími implikacemi moderních technologií. To eh, by mělo být k dispozici, to je tady zpráva polovině příštího roku a budeme tím mít eh, i hodnocení té současné situace, co je potřeba změnit. Co se týče toho pojišťovacího režimu, vy jste se měňoval také o očkodnění obětem. I tato možnost náhrady eh, je zvažována bez ohledu na to, jestli hovoříme o konvenčním nebo tom autonomním voze. A můj kolega z DigiJust Just k tomu řekne ještě více podrobností. Co se týče těch záznamníků, to je nezbytné pro celou tuto oblast autonomního řízení. A kromě toho sdělení jsme také připravili um, změnu obecného nařízení, do toho budou spadat i tyto záznamníky. A musíme se tady podívat na všechny otázky spojené eh, s ochranou soukromí, ochranou údajů a s tím, aby tyto záznamníky byly skutečně efektivní eh, nástroj pro to, aby bylo možné určit eh, zodpovědnost. Ten návrh byl předložen, má to IMCO na svém programu. My doufáme, že se to přijme do konce tohoto roku a potom se začne pracovat na prováděcích nástrojích. Byla tady také zmínka o tom, že se bude muset přepracovat ochrana údajů. To, co se to děje v tomto okamžiku, je to, že skupina, která má na starosti pravidla v silniční dopravě, ta, se teď, ta teď pracuje na změně těch pravidel, aby se to mohlo změnit v rámci té vídeňské umluvy. Ta práce teď probíhá, ale máme-li na mysli tu úroveň 4 až 5, eh, takže to je horizont roku 2030, tak do té doby nevidíme nutnost eh, připravovat radikálně nový text. A ještě poslední věc, o které se chtěl zmínit, je ta ochrana před kybernetickými útoky. Ten balíček celkový zahrnuje i tu autonomní řízení, o tom se také jedná ve eh, Samozřejmě na tu vídeňskou umluvu, protože by to mělo platit globálně. Chceme se vyhnout fragmentaci byli bychom rádi, kdybychom měli globální rámec pro kybernetickou bezpečnost, tak aby vozidla mohla se pohybovat všude na základě stejných bezpečnostních pravidel. A my tedy eh, připravujeme text, o kterém by se měl příští rok hlasovat v Ženevě, kde se o tom jedná a to by se potom mělo promítnout o to, do toho našeho obecného nařízení ochraně údajů. Tolik tedy z mé strany a možná, že můj kolega by ještě mohl doplnit z DG Just eh, eh, otázce zodpovědnosti. Děkuji, pane předsedo. Jenom pár slov k odpovědnosti. Na základě zprávy, která byla přijata v únoru, Evropská komise přijala sdělení týkající se umělé inteligence v Dubnu. Třetina tohoto sdělení je právě věnována etickému a právnímu rámci Odpovědnost a bezpečnost jsou provázány a tvoří důležitou součást tohoto právně etického rámce. Pochopitelně je to velmi složité téma. Evropská komise vytvořila odbornou skupinu, která má dvě části. Jedna část se zabývá odpovědností za výrobky a dívá se, jestli tento právní rámec obstojí u těchto nových technologií a další část se zabývá touto problematikou spíše komplexněji a snaží se zabývat tím, jestli celý právní rámec na vnitrostátní a evropské úrovni je připraven v oblasti odpovědnosti na nové technologie. A pokud zjistí, že nebude, tak poskytnou doporučení jak by se měl vytvořit takovýto rámec a pomůže Evropské komisi při vývoji celoevropských principů, které potom umožní přijmout takovýto právní rámec. Evropská komise navíc dala přístup zpravodajům z parlamentu na vaši žádost do obou dvou částí této odborné skupiny. Tito pozorovatelé tedy již mohli navštívit první zasedání skupiny. Vy jako Evropský parlament a právní výbor budete takto plně informováni o práci této odborné skupiny v obou jejich částech. Autonomní vozidla jsou důležitým příkladem tématu, na kterém pracuje takováto skupina, která se obecně snaží zjistit, eh, zdali nové technologie jsou dostatečně ošetřeny v právním rámci. Například součást této pracovní skupiny pro nové technologie se bude zabývat těmito autonomními vozidly na dalším zasedání v září. Je to tedy velice důležité téma, které je potřeba probrat dostatečně do hloubky a které si vyžaduje velkou až rozsáhlou analýzu. Musíme zjistit, jak vypadá stávající rámec na vnitrostátně evropské úrovni co do vhodnosti pro tyto nové technologie a pokud zjistíme, že není vhodný, tak se budeme dívat na to, co je potřeba s tím udělat. Děkujeme mnohokrát za zprávu paní Dervo, děkujeme mnohokrát také za zprávu pana Raděva a za pozornost, kterou výbor, který to má v gestci, tedy TRAN, věnoval této důležité problematice a budeme se těšit na úzkou spolupráci s Evropským parlamentem. Děkuji. Pan Lebreton chtěl ještě slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji také panu Raděvovi za tuto zprávu, která se týká velice důležité problematiky autonomních vozidel, které za chvíli budeme vidět na svých cestách. Tento návrh stanoviska správně připomíná, že je pravděpodobné, že právní rámec není přizpůsoben takovémuto problému a je potřeba se nad tím urgentně zamyslet, především co se týče pravidel pro odpovědnosti. Děkuji také panu Raděvovi za podrobnosti, kde hovoří třeba o možnosti povinného pojištění. Já si myslím, že to je směr, kterým bychom se měli ubírat. Mám přesto ale tři poznámky, na základě kterých předložím za svou skupinu pozněvací návrhy. Za prvé, Chceme-li mít jasný režim odpovědnosti a povinného pojištění, tak je to pro očkodnění obětí. A nesmíme zapomenout na slovo oběti, které se moc neobjevuje v tomto návrhu. A, a myslím si, že bychom opravdu na oběti měli myslet. To je první věc. A za druhé, když je potřeba přiřadit odpovědnost, tak je potřeba se také zabývat tím, kdo ji potom ponese. Když dojde k nějaké dohodě, tak to buď to bude výrobce toho vozidla, anebo konstruktér, anebo vlastník, anebo uži, uživatel. Jinými slovy, je potřeba se nad tím ještě zabývat, zamyslet, kdo nakonec bude odpovědný. No a třetí a poslední připomínka se týká jedné věci. Já mám totiž pocit, že v tomto návrhu stanoviska trochu chybí jasné odmítnutí hypotézy, že tyto autonomní vozidla by měly mít eh, právní subjektivitu. Určitá lobby se snaží o to, tak aby v podstatě žádná lidská osoba nebyla zodpovědná za takovou tu dohodu, eh, nehodu. A já musím připomenout ještě jednou, že minimálně co se týče francouzského práva platí, že eh, co se týče odpovědnosti, tak má dvojí funkce. Za prvé odškodnit, ale za druhé také sankcionovat. Jinými slovy tedy říci, kdo je za co zodpovědný. A ta osoba zodpovědná může být pouze lidskou bytostí. Děkuji. Děkuji vám. Já chci jenom zopakovat, že termín na pozněvací návrhy je 6. září poledne. Děkuji. A můžeme se pustit dále, konkrétně do bodu 8, tedy pozněvací návrhy týkající se transparentních a předvídatelných pracovních podmínek v Evropské unii. Spravodajem je pan Chryzogonos, který bohužel v tuto chvíli není v sále. Nevím, jestli pan Maštálka ho nahradí. Ano, prosím. Dovolte mi, abych omluvil kolegu Chrysogonose, který tu dnes s námi nemůže být. Požádal mě ale, nevím jestli trestem, abych tu jeho jménem přečetl tento krátký příspěvek v angličtině, proto trestem. v rámci debaty Consideration of Amendments on Transparent and Predictable Working Condition on the EU. Tedy k jeho textu. Uh, I would like to cordially thank... Rád bych poděkoval všem kolegům, kteří předložili pozněvací návrhy. Pokusím se je zapracovat do nejvyšší možné míry v kompromisech. Klíčovým cílem je efektivně zlepšit návrh Evropské komise týkající se směrnice o transparentních a přivětelných pracovních podmínkách v Evropské unii. V tomto kontextu podpořím pozněvací návrhy, které podporují bezpečnější a předvídatelnější pracovní podmínky, ale zároveň také zlepšení životních i pracovních podmínek a zajištění dostatečné podpory pro všechny pracující. Dlouhodobé zvýšení produktivity z toho tedy budou těžit zaměstnavatele a z lepších pracovních podmínek budou těžit lidé a to je potřeba zajistit a musí to být také v souladu s listinou základních práv Evropské unie, ve které se říká, že každý pracující má právo pracovat v podmínkách, které respektují jeho bezpečnost, zdraví a důstojnost. Děkuji. My také děkujeme. Paní Mantalant, prosím. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já bych především chtěla poděkovat za tuto zprávu, která je kvalitní. Ve Švédsku ale máme specifický model trhu práce. Je pro nás zásadní, aby směrnice respektovala tento model. Máme autonomii sociálních partnerů, právo uzavírat kolektivní smlouvy. Je důležité, aby toto bylo uznáno a aby sociální partneři u nás měli plné manevrovací pole k uzavírání kolektivních smluv na příslušných úrovních. Sociální partneři zároveň musí naplnit cíl této směrnice – a musí být respektován zájem jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů. A to u nás prostřednictvím kolektivních smluv. Sociální partneři mohou vyvážit zájmy zaměstnavatelů a zaměstnanců. Musíme tam mít zabezpečovací mechanismy a proto jsem předložila pozněvací návrhy. Pozněvací návrh 115, 134, a 226. A ráda bych ji opravdu prosadila, protože pro nás je to zásadní ve Švédsku. Děkuji. Děkuji. Já jsem úplně nepochopil, na základě jaké části kompetencí Jury to máme na starosti, ale možná je to moje chyba. Možná jenom já jsem špatně pochopil rozdělení pravomoci mezi výbory. Chce se komise k tomu vyjádřit? Ano, prosím, tak máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkujeme také zpravodaji prostřednictvím pana Maštálky a děkujeme také všem za předložení pozněvací návrhů, které jsme si přečetli s velkým zájmem. Možná bych ráda dovysvětlila pár věcí. První je v návaznosti na poslední připomínku. Jedná se o pracovní podmínky a tam máme kompetenci pouze v oblasti minimálních standardů. Takže v tomto smyslu jsme se snažili i formulovat svůj návrh, který má posílit pozici pracujících v Evropě, zvláště těch, kteří mají tu pozici slabou. Nicméně je to v rámci kompetenci EU tedy stanovovat pouze minimální standardy a právě proto je tam tolik prostoru pro flexibilitu v jednotlivých národních modelech. Tím se dostávám ke své druhé připomínce, která se týká role sociálních partnerů v této směrnici. Paní komisařka Tyson a celá komise má velký zájem na sociálním dialogu. V žádném případě nechceme spochybňovat některé modely, které fungují na trzích práce. A proto v návrhu této směrnice dáváme opravdu široký prostor pro to, aby tyto standardy mohly být eh, realizovány prostřednictvím kolektivních smluv většina členských států v radě měla za to, že to takto stačí. Pochopíme, pochopitelně víme, že to asi nebude vyhovovat všem. Země, jejíž legislativa stojí na sociálních partnerech, jako třeba Dánsko, to ale podporují, takže máme za to, že ten návrh je vyvážený. Pochopitelně se nebudeme bránit možnosti tento text ještě vylepšit a posílit. Jedná se ale o právní úpravu pro Evropskou unii celou. Týká se to i pracujících, kteří pracují v odvětvích, které třeba nemají silné kolektivní smlouvy. To je pro tuto chvíli asi vše z mé strany s tím, že pochopitelně budeme k dispozici a odpovíme na příslušné technické otázky. Děkuji. Já vám také děkuji. A chci jenom připomenout, že přijetí v Jury je naplánováno na 24. září. A budeme pokračovat bodem 9, návrh zprávy týkající se používání digitálních prostředků a procesů v právu společností. Slovo má pan zpravodaj Zvěvka. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Jsem velice rád, že vám mohu představit, kolegyně a kolegové, pár myšlenek týkajících se návrhu změn Evropské komise ve směrnici o právech právo obchodních společností. Cílem těchto změn je zaprvé poskytnout zjednodušení, která očekávají evropské podniky, a za druhé chceme využít eh, stávajících i nových technologií a za třetí chceme další možnou etapou ještě dále posílit fungování evropského jednotného trhu. Ta změna má dva cíle. Za prvé, možnost registrovat společnost, pobočku či určitou formou firem elektronicky přes internet. To je první věc. A za druhé, a to je také velice důležité, chceme, aby se začala uplatňovat zásada v uvozovkách pouze jednou. To je zásada, která je pro mě velice důležitá, protože ta může předejít určitým byrokratickým překážkám, například, že třeba registrující se subjekt musí tytéž dokumenty předkládat v různých orgánech státní zprávy. Určitě jim to přidává práce a navíc je to celkem nesmyslné. Především, když bereme ohled na to, že naše hospodářství funguje i v digitálním prostředí. Návrh, který předložila Evropská komise, je z mého pohledu dobrý, nebo dokonce velmi dobrý. Na základě tohoto hodnocení mám za to, že bychom si během své práce měli pokusit jenom dopřesnit určit, do, zpřesnit určité formulace, tak aby ten systém ještě lépe fungoval a aby ta směrnice byla lépe proveditelná v praxi. Jinými slovy tedy, aby veškerá vyjádření byla jednoznačná a jasná, tak aby všichni věděli, v jakých fázích jednotliví aktéři mají jaké povinnosti. Jde tedy především o podniky, které mají využít těchto změn. Je dále bez pochyby, že změny, které Evropská komise navrhla, odpovídají očekáváním evropských podniků. Je to téma, o kterém jsme s nimi diskutovali. Evropská komise také provedla průzkumy a jasně z nich vyplývá, že takováto zjednodušení jsou kvitována pozitivně a mají také vést k tomu, aby celkově podniková činnost v EU byla v souladu nejenom s evropským právem, ale také s právní úpravou jednotlivých států. Souhlasím s tím, že chceme-li zajistit, aby systém registrace podniků online dobře fungoval, tak tomu potřebujeme právní úpravu, která zajistí právní jistotu a která povede k tomu, že poskytované informace budou správné a pravdivé a aby u žádné strany nevznikala žádná nejistota. A to především v souvislosti s informacemi, které se dostanou do propojených rejstříků. Cílem pozněvacích návrhů je tedy zpřesnit především část týkající se poboček firem. My už jsme mluvili před prázdninami o tom, že to je právě ta část, eh, o které o, na které je potřeba dále pracovat. Určité požadavky, které se budou stanovovat, musí jasně zajistit, že ty poskytované dokumenty jsou autentické a správné a že informace, které se dostanou do rejstříku, budou také správné. To je pro nás velmi zásadní záležitost. A plně v této míře s tím souhlasím. Také souhlasím s tím, že Veškerá taková činnost musí být plně v souladu s vnitrostátní právní úpravou, ale také s nařízením o elektronické identifikaci a důvěrných službách. Vzájemná důvěra subjektů, které fungují v Evropské unii, to je něco, na čem pořád pracujeme. Týká se to nejenom důvěry v justici, ale také obecně důvěry podniků v náš systém. Jedná se o směrnici, a proto je potřeba, aby ty předpoklady, o kterých jsem hovořil, proběhly opravdu, proběhlo opravdu efektivně a, mě, a budou vycházet eh, z vnitrostátní právní úpravy. Asi se shodneme na tom, že v řadě zemích máme jasné předpisy týkající se online registrace a tam, kde takové předpisy nemáme, tak až se bude provádět tato směrnice, tak v podstatě takovéto předpisy budou muset vzniknout. Jde ale také o to, aby podnikatelé měli právní jistotu a znali závazky, které jim vznikají. V článku, který se týká osob, které mají zákaz plnit řídící funkce, řekněme, že se re- registrující stát obrátí na jiný členský stát – a dostane odpověď, že skutečně byl vydán takovýto zákaz. Jinými slovy tedy daná osoba nebude moci plnit vedoucí funkci. Tak potom by určitě bylo správné, aby u této informace bylo uvedeno odůvodnění, tedy z jakých důvodů a na základě jakých předpisů byl takovýto zákaz vydán v daném členském státě EU. Je to důležité z následujícího důvodu. Zdá se, že v různých členských státech se používají velmi různé předpisy. Třeba v jednom státě budou fungovat, v jiném státě vůbec ne. A proto je potřeba, abychom byli jak objektivní, tak spravedliví A kdybychom tam doplnili takovéto další informace, tak by to vedlo k tomu, aby státní zpráva, která podává takovou tu žádost, následně mohla řádně rozhodnout. Další důležitá otázka, byť možná v opačném smyslu, se týká celé záležitosti upřesnění žádosti a přístupu k informacím v rejstřících. Tady bych navrhoval rozšíření seznamu dokumentů, které by měly být k dispozici zadarmo. V jednom ze svých pozněvacích návrhů tedy najdete, že mezi informacemi, které by měly být k dostupu bezplatně, jsou informace třeba o probíhajícím um, úpadkovém řízení. Údaje o zaměstnanosti v dané firmě, to už by možná zacházelo příliš daleko, bylo by to příliš zatěžující pro podniky. To konec konců najdeme takovou informaci ve finančních výkazech a dá se to tam dohledat. Navíc to jsou informace, které se často mění. Třeba počet zaměstnanců není prostě trvalá hodnota, naopak podléhá různým změnám. A velmi často ty, rychle, ty změny probíhají rychle a často. Vaše návrhy k této zprávě budou určitě obohacující. Doufám, že následně tato zpráva bude ještě přesnější. Taky se mi zdá, že je potřeba věnovat pozornost provedení této směrnice v praxi. Objevil se návrh, že by se to mělo dělat po etapách, já si myslím, že by bylo řádné, aby veškerá ustanovení této směrnice byla uvedena v praxi v jednom termínu. Možná si můžeme dát více času, ale je potřeba, abychom prostě to všechno provedli najednou a nedělili to na jednotlivé etapy. Tolik tedy z mé strany, jenom ještě jednu věc úplně na konec. K termínu na pozněvací návrhy, ten tam máme 11. září ve 12 hodin. Děkuji. Já vám děkuji, paní Jotalent, prosím. Dovolte mi, abych v první řadě poděkovala panu zpravodaji Cvěvkovi za velice kvalitní návrh stanoviska jsou tu opravdu kvalitní body, které podporují návrh 2 odstranění odkazu na umožnění členským státům, aby volali, volili alternativní identifikační prostředky jako kopie pasu. To je dobrý návrh na vymazání, protože to problematické téma, pokud členské státy ty mohou zvolit odlišné prostředky identifikace nebo dokonce mohou uznat použité kopie, tak by tu v budoucnosti mohly být tak snahy, aby se obecně snižovaly požadavky. Myslím si, že evropský zákonodárce by neměl nějakým způsobem pobízet k vytváření, snižování těch norem a pravidel, spíše ty podmínky zvyšovat. Takže děkuji za tento návrh na odstranění. Nicméně mám také určité obavy a jsou tu určité oblasti, kde se nezhodneme. Například návrh zpravodaje číslo 18 je podle mě problematické, protože se tu navrhuje odkaz na článek 18 odstavec 2g ohledně počtu zaměstnanců a ve světle stávajícího nedostatku transparentnosti ve zprávě podniku ohledně sociálních práv bych navrhla, aby ten seznam eh, dobrovolně poskytovaných informací v rejstříku by se měl rozšířit o všechny podstatné dokumenty jako výroční zpráva, popis pracovních podmínek, eh, a dohody o účasti a podobně, takže tady opravdu se jaksi nenacházíme na stejné lodi. Navíc Evropská komise a členské státy by měly být schopny vyloučit konkrétní sektory, kde je vyšší riziko usazování podniků za danými účely pouze fyzické osoby a ne právnické osoby měly by možnost využívat takovýto postupu vzhledem k tomu, že jsou tu potíže vysledovat opravdové plnění podmínek. Myslím, že o tomto tu již proběhla diskuze a já jsem přesvědčena, že je to velice důležité. Když to tady budeme rozšiřovat, tak můžeme v konečném důsledku vytvořit situace, kdy vyvstane více problémů s podvody a myslím, že by bylo dobré začít tedy s eh, fyzickými osobami, začít s kontrolou a provádět ji kvalitně a pak postoupit dál do budoucna. Takže to byly určité obavy z naší strany. Děkuji vám eh, za kvalitní text a za oznámení lhůty pro předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji, ještě pan Raděv. Děkuji, pane předsedo. Já chci Tadeušovi poblahopřát za velice kvalitní návrh zprávy. Ještě bych chtěl zdůraznit, že nedostatek pravidel pro rejstříky online a vyhledávání podnikových dokumentů online a výročních zpráv podniků online a veškeré ty nesrovnalosti mezi jednotlivými pravidly v jednotlivých členských státech to vše vede k naprosto zbytečným výdajům a zátěžím pro ty podniky, které si přejí, nebo podnikatele, kteří si přejí vytvářet eh, nové podniky nebo vytvářet pobočky a registrovat je. A toto by mohlo opravdu vést v konečném důsledku ke ztrátě podnikatelských příležitostí a v podstatě by se podniky ani eh, nemusely takto rozšiřovat své působní, působení. U nás eh, v Bulharsku máme možnost těch postupů online. Většinou jsou to postupy, které jsou levnější a rychlejší. Žádosti Um, jsou nákladnější a zpracovávány pomaleji, když se předkládají písemně. A když se zavádí takovýto systém online a navíc tedy celoevropský, to si myslím, že e, s tou lhoutou maximálně pěti dnů určitě bude velice prospěšné, zejména pro malé a střední podniky a povede to k navýšení jejich schopnosti a konkurenceschopnosti. Pak ta digitální řešení v podnikové legislativě, tady by to mělo být také hodně dobře obsaženo, i co se týče zajištění transparentnosti je důležité vědět, jaké to bude ve vztahu i k třetím stranám. Občané by měli mít možnosti vstupu zdarma a konzultací zdarma tohoto rejstříku. A Eh, ještě ty eh, rejstříky online pro nové společnosti a jejich pobočky by tam měly zapracovat další subjekty bez eh, tedy povolení úřadu. Tady si myslím, že je důležité, aby panovala opravdově řádně vykonávaná kontrola v průběhu celého tohoto procesu. Paní Nibler, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já bych chtěla poděkovat za předložení tohoto návrhu. Je to velmi kvalitní návrh, takže jsem za něj vděčná a chtěla bych eh, jenom upozornit na to, že možná předložíme několik eh, pozměňovacích návrhů. Mě se mě nejvíce zajímá několik oblastí. Mohla bych se v tom připojit s panem panem Raděvem. E, I pro mě tady ověřování totožnosti těch registrantů a dokládání těch dokumentů při online registraci, to je potřeba nějakým způsobem umožnit. Možná, že e, se to asi bude odlišovat od té původní zakládací fáze e, podniku a těch pozdějších změn, které se provádějí v registraci. Není tam potřeba předkládat všechny ty listinné doklady o společnosti. A já si také myslím, že to ulehčení, kterého bychom chtěli dostanout tímto návrhem, eh, snad bude možné, když členské státy budou mít eh, požadavky, aby možná ty zaregistrované údaje se nějakým způsobem doložily eh, k spoust, aby ta právní jistota byla zajištěna. To je samozřejmě v případě veřejných registrů nezbytné. A za druhé, Druhá věc, ehm, aspoň ten systém, který máme v Německu, ten uplatňuje princip té předběžné péče i prostřednictvím eh, činnosti notářů. Už v tom návrhu eh, je také formulace, která říká, že členské státy při eh, utváření toho online postupu budou moci zapojit i v službu notářů to je uvedeno v jednom úvodním ustanovení a já bych byla ráda, kdyby se to dostalo do samotného textu jednoho článku. Jinak ale celkově vzato je to velmi dobrá zpráva a pokud to usnadní eh, všechny tyto otázky, ale současně také eh, zajistí, zajistí důvěru ve, ve veřejné registry a bude garantovat správnost těch údajů, například těmi předpisy o autentifikaci registrantů nebo registrujících, tak eh, si myslím, že tím velmi pomůžeme dalšímu fungování jednotného trhu. Takže ještě jednou děkuji. Thank you. Já vám děkuji. Hlasí se komise, prosím. Děkuji, pane předsedo, přeji pěkné odpoledne a také já chci poděkovat zpravodaji za návrh textu, který je velice zajímavý a také děkuji dalším poslancům, kteří přispěli do diskuze. Já bych se chtěla zmínit ohledně několika bodů. V první řadě děkujeme zpravodaji za ten návrh o objasnění textu, protože určitě tyto body mohou být vylepšeny, takže se těšíme na vaše návrhy. Ještě k jedné věci, co zmínil pan zpravodaj o lhůty pro provádění. Tady chci vysvětlit, proč naví, navrhujeme toto rozfázované eh, ty lhuty pro implementaci. Je to proto, že ty návrhy pro pozdější eh, zavádění by bylo nákladnější z důvodu technického zařízení, takže si myslím, že to ale ještě můžeme tedy projednat, určitě to i ostatní spolutvůrce legislativy bude zajímat. Ještě další eh, bod. Paní Jutaland, asi vás to nepřekvapí, protože už minule jsme to zmínili asi jste zaznamenali, že v tom návrhu jsme chtěli omezit působnost pro eh, fyzické osoby a vyloučit právnické osoby, protože tak, jak my to vnímáme, ten návrh se týká toho, aby ty digitální nástroje byly dostupné a přesunuly se postupy do digitálního prostředí. Takže pokud eh, tu jsou nějaké dodatečné záležitosti či složitosti, které by mohly vést ke konkrétním způsobům pro registraci, tak tady bychom se spíše snažili to zachovat uvnitř návrhu i pro tu možnost pro využití digitálních nástrojů ale je třeba brát v potaz, jak se na tu komplexnost může nahlížet. Já samozřejmě chápu, jak to myslíte, třeba jak to využít prostřednictvím využívání těch digitálních nástrojů. To se může samozřejmě zvážit. A pak ještě obecně připomínka, zmínila to paní Niebler, ty kontrolní mechanismy ze strany členských států ano, to bylo velice důležité téma i pro nás, když jsme se snažili podívat na to, jak v dnešní době členské státy kontrolují tu správnost, autentičnost dokumentů, jak eh, tu dostatečně ochraňují, eh, zabezpečují tuto oblast. Některé mechanismy už eh, existují v některých členských státech, například ten postup přes notáře. My si přejeme, ano, ty nástroje ulehčit pro společnost, ale také zanechat na členských státech, aby svými silami dosáhli tedy ten způsob, jak celý proces kontrolovat. Takže toto byl také záměr našeho návrhu, ale samozřejmě pokud najdete nějaké jasnější způsoby, jak to předložit, tak vám budeme vděční. Děkuji vám. Jak zmínil pan zpravodaj, lhůta je 11. září. Pane zpravodaj, ještě se hlásíte o slovo. Chtěl bych tylko... Děkuji, já jsem chtěl jenom poděkovat za všechny vaše připomínky a poznámky, které považuji za velmi cenné. Jsou to věci, které máme na stole od samého začátku práce nad tímto legislativním návrhem. Odkázat se v nejdůležitějších věcech na vnitrostátní právo je pro mě velice důležité. Právě vzhledem k tomu, že tady vzniká nebezpečí týkající se autenticity a ehm, pravdivosti dokumentů a osvědčení, která jsou předkládána. Kromě toho také v době registrace na internetu existuje také možnost požádat eh, registrující se osobu, aby se dostavila fyzicky, pokud tedy existuje odůvodněná obava, že ta registrace není v souladu s právem, anebo že osoba, ať už právnická nebo fyzická, která chce tedy provést takovouto registraci nenaplňuje požadavky, které stanovuje právo daného členského státu. Máme tady pár zabezpečovacích mechanismů. Pokusíme se to ještě vylepšit a po vašich pozněvacích návrzích se vrátíme k další diskusi o této zprávě. Děkuji. Thank you very much. We... Já vám děkuji, tímto uzavíráme toto téma a pokračujeme s bodem číslo 10 a to je zpráva týkající se přeshraničních předměn, fúzí či rozdělení a zpravodajko je paní Regner. Prosím, máte slovo. Děkuji. A já bych chtěla popřát kolegům eh, velice kvalitní průběh práce. Po letní přestávce máme tu rozsáhlý balíček, na který už jsme dlouho čekali a myslím, že bychom měli využít této příležitosti, abychom vše urychlili a maximálně využili času. Pro evropské podniky situace až eh, dosud eh, byla je taková, tedy že tu máme jednotný trh a co se týče přesouvání činností z jedné země do druhé přes hranice, tak ta situace opravdu není evropská. Často podniky vlastně přicházejí o svůj eh, mm, pozici. Eh, z právního hlediska je potřeba tu stanovit jasná společná pravidla. Potřebujeme tedy jasný nástroj pro přesun eh, sídla společností přeshraničně. To tu dosud nebylo a nyní je to předmětem návrhu. Když se podíváme zpět k tomu, jak to probíhalo, tady samozřejmě to jasně vzešlo z potřeb trhu, takže to nebyli zákonodárci, ani parlament, ani rada byl to případ Evropského soudního dvora, který um, tedy se vyjadřoval, bylo zapotřebí vždy konsultovat tedy judikaturu a ten uh, jaksi dojem z toho byl takový smíšený. Měli jsme tu um, několik rozhodnutí a z toho důvodu komise se rozhodla předložit návrh že je tedy opravdu zapotřebí mít větší míru jasnosti v této problematice, protože když jsme se dívali jenom, jaký byl poslední rozsudek soudního dvora, a to mohlo eh, nebýt příliš praktické pro naše podniky. Takže zákonodárci, tedy Evropský parlament, eh, si uvědomuje, že je třeba to mít na jedné straně jasná pravidla, aby podniky mohly vykonávat své pravidlo na svobodné usazování a mít tu tedy jasná pravidla i pro příslušné orgány v členských státech. No a za třetí ochraňovat také zaměstnance, věřitele a menšinové společníky podniků. Takže si to vyžaduje velkou práci. No a já bych se chtěla vyjádřit tedy k několika tématům. Ta zpráva je hodně dlouhá a je třeba pokryt celou řadu téma. Za prvé posílit informace pracujícím o, o pracovnicích a zapojení pracovníků. Tady si přejeme ochránit zájmy pracujících také na úrovni správní rady a tak tu máme nejrůznější legislativu v 17 členských státech. To znamená, je to podobná situace jako v oblasti digitalizace, kdy v 17 členských státech eh, už existují vnitrostátní pravidla o takovémto zastoupení na úrovni správní rady. Takže Ochrana těchto systémů je tu výsostně důležitá. Za druhé, zjednodušit postupy pro přeměny, fúze a rozdělení pro podniky. Podle mého názoru tedy by se tu mělo vytvořit eh, jasné postupy pro takovéto přesuny podniku, tedy vytvořily by se pravidla, normy pro uh, po, um, pracovníky, pro pod, um, podmínky pro pracující a to na nejvyšší úrovni. Měly by se tedy uh, navýšit. Příslušné orgány jsou zodpovědné, aby rozhodly v případě těchto přeshraničních eh, přesunů. Uh, je důležité vyžadovat dodatečné informace, konzultovat s experty, takže odstraňuji ten požadavek na konzultaci nezávislých expertů, když se provádí hloubkové hodnocení a posu, jak si se posiluje ten, ta potřeba informací mezi členskými státy. Tady ohledně těch eh, nezávislých odborníků proběhly rozsáhlé debaty, ale můj závěr po všech těch konverzacích je prostě takovýto. Dále eh, jak zabránit těm podnikům ve formě poštovních schránek abychom zabránili takovýmto možnostem, tak tu zavádíme požadavek na opravdovou hospodářskou činnost místo rejstříku, registrace podniku. Tady se vracíme k těm právním základům Kebber Schweppes, rozsudek soudního dvora o svobodě usazení na základě tedy jasně prokázané ekonomické činnosti v členském státě jiném než eh, stát původu. Obecně tato směrnice má zabránit tomu, že by se to vytvářel ten efekt delever, kdy se podniky tak nějak rozhlížejí po tom prostoru, kde ta daňová úprava je taková vhodnější. Tedy Situace je taková, jaká je z toho důvodu, že takovýto balíček na úrovni Evropské unie se vypracovává nyní, že tu máme tedy tu, ten konkurenční boj mezi členskými státy, kdy se tedy podniky zaměřují, kde, ty, kde ta situace, to prostředí je příznivější a teoreticky mohou ještě nějací právníci k tomu na pomoci. Co se týče rozdělení, tady v tom nevidím vůbec žádnou přidanou hodnotu, takže tento návrh se neuplatňuje na ty přeshraniční rozdělení. Tady navrhujeme tedy oddělení, eh, odstranění tohoto návrhu. No a pak je tu celá řada pozměňovací návrhů ohledně objasnění pojmů a definici. To není samozřejmě nic nového, ale myslím si, že v rámci toho balíčku o podnikové legislativě je důležité, aby to bylo maximálně jasně vnímáno a chápáno a proto tu tedy objasňuji některé ty pojmy a doplňuji mm, relevantní definice ve článku 2. Ochrana dalších relevantních aktérů je rozhodně důležité, jako jsou tedy ti zaměstnanci, věřitelé a menšinoví společníci, budou mít tedy eh, dodatečná práva. No a prozatím tedy jsem se snažila takovým komplexním způsobem předložit ty mé návrhy k této zprávě. Asi vnímáte, že hovořím anglicky, dělám to jednoduše z toho důvodu, že jsme na tom pracovali v angličtině a myslím si, že je důležité i takto z tohoto důvodu pokračovat. Takže eh, hlavní text je v anglické verzi a já bych takto chtěla pokračovat. No a úplně na závěr, co se týče lhůt, myslím si, že v té zprávě se objevilo eh, jiné datum. Můj návrh je, aby to bylo co nejrychleji, aby mohlo proběhnout hlasování v listopadu k této zprávě aby to mohlo být 20. listopadu, hlasování většinou probíhá ten druhý den v úterý, takže to teď nevím z hlavy úplně přesně, ale ta lhůta je tedy asi 14. září. No samozřejmě se velice těším na spolupráci všech stínových zpravodajů já už jsem toho řekla nyní hodně, ale je to proto, že už jsme tady na té zprávě dlouho pracovali. Máme tu tedy návrh komise k zpracování a měli bychom se snažit to dokončit ještě v tomto legislativním období. Uh, Děkuji. Bylo to moc eh, hezké, že jste mluvila anglicky. A teď eh, další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já tady nebudu hovořit anglicky, budu hovořit Cervantesovým jazykem, který tak velice úspěšně překládají naši tlumočníci. Já chci v první řadě paní zpravodajce mm, Evelyn poděkovat. Chci připomenout, že ty diskuze na toto téma jsme prováděli. Víme, že v minulosti toto téma jaksi neuspělo, jaksi jeho osud byl předem jasný. Já jsem se pak snažil dosáhnout určitého koncenzu, no a výsledkem jednání i se samotnou komisí bylo to, že by bylo lepší to ponechat a předložit, tak jak to máme tedy teď, dva návrhy v rámci balíčku. Jsou tu eh, některá témata, která předtím byla hodně složitá, nyní nejsou. Jednou se chopil pan Svěvka i komise vlastně to eh, naformulovala trošku jiným způsobem. Takže ještě jednou děkuji za vykonanou práci na téma této směrnice. Je opravdu velice rozsáhlá a ještě o to rozsáhlejší od chvíle, kdy se toho chopila paní kolegyně, předkládá mnohé pozměvací návrhy značně propracovává. Víme, že je odbornici v tom tématu. A Víme, že je také silnou odborářkou, takže pozice pracujících vám leží hodně na, na srdci a myslím si, že tato zpráva a váš text je naplněn tedy dobrými úmysly. Nicméně jsou tu určité věci, které podle našeho názoru uh, Tady za naší skupiny jako stínový zpravodaj musím říci, že by se mohly vylepšit. Podle našeho názoru by se mohly omezit ta dodatečná, ty dodatečné restrikce pro vymezení těch eh, benefitů, jak ve srovnání s tím, co navrhuje komise, to jsou ta ustanovení, která nyní oznámím. Pokusím se, pane předsedo, to popsat takovým snadnějším způsobem, odlehčenějším, nicméně celá záležitost je opravdu komplexní a je třeba to zmínit. Měli bychom podpořit ten záměr mít tu harmonizovaná pravidla pro ty přeměny fúze a přeshraniční rozdělení. Rozhodně je třeba skoncovat s právní nejistotou, která zabraňuje mobilitě podniků v Evropě, překonat prázdná místa, v rámci těch, věnovat se zejména těm přeshraničním fúzím. Pak, co se týče definice toho přeshraniční, přeshraniční obchodní činnosti, tady si myslím, že ty přeshraniční eh, přeměny eh, by se měly povolit eh, i při přesunu z jednoho členského státu do druhého. My tady totiž podporujeme poslední rozhodnutí eh, soudního dvora eh, Polnuk. Myslíme si, že je důležité mít vnímat tedy to, že se tady vlastně soud snaží obhájit svobodu usazování. My tady chápeme názor komise, že je třeba bojovat proti podvodům a proti vytvářením nějakých umělých dohod zpráva nějakého příslušného správního orgánu. Tady, tady k tomu si myslíme, že by nemělo docházet k, k správní nebo administrativní duplikaci. Chápu záměr paní zpravodajky, ale nevím, proč by to měly být dvě odlišné zprávy nebo informace. Myslím si, že je důležité informovat pracující, mít tu eh, informaci pro podnik, aby se tedy všichni mohli vyjádřit. Pak otázka těch nezávislých expertů. Tady tedy příslušný orgán by se situaci měl věnovat ty, eh, téma od tématu, případ od případu. A projednání jakéhokoliv případu může být složité, zdlouhavé, nicméně měly by se eh, tyto situace předem podrobněji nadefinovat. Co se týče eh, podmínky pro odchod nebo odstoupení, to je zase velice důležité téma. A může to ohrozit samotnou ekonomickou činnost podniku, takže je důležité nalézt rovnováhu mezi záměry akcionářů. Většina eh, tedy akcionářů by se měla rozhodnout, zda chce zůstat nebo odejít. Pak ochrana věřitelů, to zase by mělo jít takovým směrem, aby se vlastně podniky neodrazovaly od toho, že celý proces bude velice nákladný tady se vyžaduje, aby tedy eh, ta pravomoc těch věřitelů byla alespoň na stejné úrovni, jako to bývá podle vnitrostátní legislativy. Ještě jednou tedy nahlížíme na práci paní zpravodajky velice pozitivně. Je opravdu důležité, aby se tu uh, paralelně vedle práce komise tímto tématem někdo zabýval a propracovával ho do hloubky. Je třeba ale nalézt kompromisy, konsenzus a, a vše, aby šlo cestou hlavního směru a tím je zajištění mobility našim podnikům protože toto vše přispívá k ekonomickému růstu a k vytváření zaměstnanosti na evropské úrovni. A tyto cíle, myslím, oba dva, vy i já, paní zpravodajko, sdílíme. <clears throat> Does the commission wish to take the floor? Chce k tomu komise něco přidat? Děkuji, pane předsedo. I my bychom chtěli poděkovat paní zpravodajce za návrh zprávy a velmi eh, zajímavou diskusi, kterou eh, jsme tady dnes eh, měli příležitost slyšet asi jedna věc, kterou jsem měla říct už o těch, u té předchozí zprávy, protože společně to tvoří eh, balíček, který komise předkládá v této oblasti a my jsme velmi rádi, že oba zpravodajové by také chtěli postoupit ku předu co nejrychleji. Za to vám děkuji, za to, že jste s to udělali eh, tak velkou prioritu. To jsou věci, o kterých se skutečně debatuje už velmi dlouho. Komise k tomu předkládala různé návrhy a my jsme velmi rádi, že váš výbor to také vnímá takto ambiciozně. A teď k, té samotn, k tomu samotnému návrhu zprávy o fúzích, přeměnách a rozděleních společností přes hranice. My jsme velmi rádi, že paní zpravodajka uznává přidanou hodnotu našeho návrhu Všichni víme, že tím reagujeme na celou řadu požadavků, které vyšly i odsud z parlamentu. A je to tedy reakce na vaše připomínky. Ta zpráva je sama o sobě velmi složitá, ten návrh samozřejmě je také velmi komplikovaný. Nechci hovořit příliš dlouho, pane předsedo, ale dovolte, bych se zmínila o některých zásadních bodech. Nejprve, a to je také věc, o které hovořil předchozí řečník, to ten institut nezávislých expertů. To je institut, o kterém se hovořilo už eh, v minulosti. Eh, řada subjektů v těch konzultacích na to upozorňovalo. My jsme eh, chtěli, aby to tady bylo uvedeno, abychom tím nabídli jakousi pomoc příslušným orgánům ve členských státech při posuzování toho, co to je umělé nastavení nebo umělý režim v dané společnosti a samozřejmě jsme připraveni k tomu poskytnout naše technické know-how, aby eh, jste pochopili, pokud to budete požadovat, co přesně jsme tím chtěli upravit. A potom chci zareagovat na návrh, který se tady objevuje v tomto textu. Kdyby zpravodajka chtěla zavést ten požadavek skutečné hospodářské činnosti vyvíjené v daném členském státě. My eh, chápeme, o co paní zpravodajce jde a proč eh, něco takového navrhuje. I my jsme to v komisi zvažovali a to nám také o to, abychom na jednu stranu umožnilo společnostem, aby se mohly přesouvat v rámci celé Evropské unie, ale na druhou stranu jsme také chtěli zabránit, aby nedocházelo ke zneužívání ze strany eh, společností a aby tady byly nějaké pojistky, které by tomu měly zabránit. Takže tady máme i my ustanovení o tom, které by mělo zabránit přetvoření nebo přeskupení té společnosti, pokud to je umělé. Eh, ale chtěl bych ještě upozornit, že jsme interně velmi úzce spolupracovali s naší právní službou a ten, nás upozorňovali na rizika spojená s tím e, soudním rozhodnutím, o kterém jste hovořila. A další věc, eh, o které jste chtěla zmínit, je účast zaměstnanců Možná, že bych měla vysvětlit eh, důvody pro náš návrh. Chtěli jsme budovat na tom, co už tady máme v podobě práva společností, také ve směrnici o přeshraničních fúzích a chtěli jsme to doplnit v těch ohledech, kdy jsme měli pocit, že by bylo potřeba více pojistek. Zpravodajka je, jde ještě dál, je ambicioznější, my samozřejmě chápeme ty důvody, které k tomu vedou, ale zase bych eh, v tom byla opatrnější, my jsme byli skromnější v těch našich návrzích, protože víme, že ta otázka účasti zaměstnanců eh, je velmi odlišná v členských zemích, odvíste od tradic a těžko by se to harmonizovalo pro mm, celou Evrop, na celoevropské úrovni. Si bylo těžké najít kompromis eh, s ostatními zákonodárci. Možná, že to byste také mohli zvážit, až to budete posuzovat. A ještě poslední věc. Je to malá věc, která je velmi zajímavá, protože vy jste, paní zpravodajko, navrhla více pojistek ohledně zodpovědnosti Eh, manažerů společnosti nebo jednatelů společnosti. A my jsme na to chtěli jít přes transparentnost toho našeho návrhu v digitální oblasti. Možná, že by stálo za to hledat nějaké společné body v těch návrzích, aby se tím vyřešil tento aspekt. A to je z mé strany všechno, pane předsedo, děkuji. Děkuji, paní Nýbler má slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji naší zpravodajce a stínovým eh, zpravodajům eh, za jejich příspěvky. Já se k tomu připojuji. Ano, ta zpráva je velmi užitočná, eh, obohacuje návrh komise. Já to všechno musím ještě důkladně promyslet. To s tím nezávislým znalcem nebo odborníkem, nevím, jak se to přesně formulovala. znalec nebo odborník třetí strany, musím si nad tím důkladně zamyslet také z pohledu německého práva. A mám ještě jednu poznámku a jednu otázku. Ta poznámka je to, eh, co už jsem říkala kolegovi Zvěvkovi, a sice, že je důležité, aby využití všech těch digitálních možností vedlo ke zjednušení, to je všechno správné, ale nemůžeme eh, riskovat, že to podkopá jistotu nebo že to ohrozí fungování toho systému. A i tady bych na to chtěl upozornit, že s tím, že u nás eh, řadu těch úkolů zajišťují eh, notáři, zatímco v jiných zemích jsou to eh, soudci nebo ti, kteří mají na starosti registraci a proto zase tady k tomu předložím pozměňovací návrh, aby bylo jasné, že v důsledku toho se nebude muset měnit ten stávající systém. Takže na to ještě jednou upozorňuji a pak mám jednu konkrétní otázku týkající se rozdělování eh, společnosti na jednotlivé části, když končí činnost společnosti. V článku 86 odstavec 3 eh, odkazuje na směrnici o mobilitě se hovoří o tom, že ten, kdo končí činnost, tak to sdělení může učinit elektronicky. A na to se chci zeptat, protože by mě to zajímalo, možná paní zpravodajka nebo komise eh, by mi k tomu mohla něco říci. Probíhá tedy nějaká přeměna společnosti, není to transparentní a proto se chci zeptat, jestli to odpovídá tomu cíli eh, zabraňování financování terorismu, daňových úniků a tak dále, jestli eh, to tedy má nějaký důvod, protože z toho mám obavu. Možná, že bychom toto ustanovení měli vyškrtnout, aby nebylo možné takto netransparentně postupovat a vytvářet nebo rozdělit tu společnost na, na jednotlivé části. Takže kdybyste mi k tomu mohli něco říct. Děkuji. A to je všechno. Paní Regner by asi chtěla na to zareagovat. Jak vidíte, pane předsedo, už teď se pouštíme do velkých detailů. Budeme to samozřejmě dělat i na schůzkách stínových zpravodajů a budeme to konsultovat s komisí. Takže se teď pokusím to udělat eh, velmi stručně. Pane de Grandes, ta právní nejistota, o které jste hovořil, ano, proti ní bojujeme, chceme ji odstraňovat. Jsem ráda, že to zmiňujete, protože mi to také umožňuje potom přejít eh, k té otázce paní Nibler. Ano, to je ten důvod, proč tam musíme nějakým způsobem zohlednit práci notářů, musíme eh, to potom všechno vyladit, protože je to součást většího balíčku a ten balíček bude zásadní Eh, přidanou hodnotou pro evropské občany, nejenom pro společnosti, ale pro eh, všechny. Ale je potřeba to udělat pořádně a důkladně. Musíme vyladit ty jednotlivosti a přesně na ty aspekty, o kterých jste hovořili, eh, se chci ještě podívat. Co se týče těch expertů, já jsem neměla stoprocentně definované stanovisko na tu otázku a neustále se učím něco nového. Vždycky zvažuji, jaká je ta přidaná hodnota. Co se bude požadovat po těch právních expertech, jaká bude jejich zodpovědnost. Mají to být kouzelníci. A jak se to může promítnout do běžného fungování eh, dané společnosti. To všechno jsou věci, které musíme zvážit. A potom samozřejmě té hospodářské činnosti, Chtěla bych čistě odkázat nebo upozornit na to, že my jsme zákonodárci. A co se týče soudního dvora, tak od toho máme různá rozhodnutí, která jdou různým směrem. A já si myslím, že stojí za to to nějakým způsobem ošetřit. Stejně tak i u té online registrace je potřeba, aby to v konečném důsledku bylo kontrolováno. Aby někdo zkontroloval, že tak, jak je to online, to odpovídá, jak je to na eh, papíře, tedy v reálném životě. A ještě paní Niebler eh, k těm akcionářům nebo majitelům částí, na to vám nemůžu hned teď odpovědět, abych si musela ověřit. Děkuji. Končím eh, tento bod, dostáváme se k bodu čísla 1, číslo 11, to je výměna názoru týkající se stavu debaty o stavu Evropy, o budoucnosti Evropy. Tady jsem zpravodajem já. Je to záležitost, kterou má na starosti výbor pro ústavní záležitosti. A týká se to velmi aktuální a důležité otázky a sice eh, té debaty o budoucnosti Evropě. Koordinátoři výboru Jury rozhodli už před prázdninami, že vypracujeme stanovisko v podobě dopisu a, že, a eh, eh, s tím, že já jsem měl připravit návrh tohoto dopisu Eh, můžeme tady mít klid eh, v sále? Já tady připravím návrh textu, který nechám na nám dispozici koordinátorům, aby jsme to mohli schválit. Eh, návrh zprávy AFKO se zveřejnil minulý týden. Tam eh, se zhrnují eh, zásadní otázky týkající té debaty o budoucnosti Evropy a také tam jsou poskytnuty eh, určité scénáře evropské integrace po volbách v roce 2019. Smyslem této zprávy tedy není rozhodovat o tom, jaké z těch alternativ jsou nejlepší, ale spíše definovat problémy, popsat současné výzvy a popsat jednotlivé možnosti, které eh, budou existovat eh, po těch eh, příštích volbách a které se budou muset řešit ze strany poslanců. Návrh zprávy a výboru AFKO se zaměřuje na největší problémy, se kterými se potýká evropský institucionální systém, jako je imigrace, krize eura, Brexit, protekcionismus, obchodní války, terorismus, kybernetická bezpečnost, daňové úniky, ochrana údajů a to jsem vyjmenoval jenom několik málo z nich. Bude tedy na nás, abychom identifikovali problémy týk spadajících do kompetencí výboru jury. Například je to problém se subsidiaritou, přiměřeností, použití evropského práva, zjednodušení legislativy, soudní spolupráce a reforma tohoto systému a legální a etické otázky týkající nových technologií. Smyslem našeho stanoviska je tedy upozornit na tyto primárně právní otázky a to, jakým způsobem mají vliv na ten celkový kontext budoucího vývoje Evropské unie, bez toho, abychom nutně museli navrhovat nějaká řešení, spíše bychom měli zarámovat problémy, se kterými se potýkají občané a které souvisejí s tím příštím volebním mandátem Evropského parlamentu. Chtěl bych vás teď požádat, abyste se vyjádřili k těmto otázkám, abyste kladli otázky, já to potom zohledním, až budu připravovat text našeho stanoviska, který budeme zasílat eh, výboru AFKO. Pan eh, Le Breton se hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedo. Je velmi užitečné přemýšlet na budoucnosti Evropy. Já jsem první, kdo si to uvědomuje. Nicméně ve výsledku eh, to bude velmi stranicky zaměřený eh, dokument, který mě asi nebude úplně vyhovovat, takže vám přeji hodně odvahy s projednáváním. Je tady eh, řada užitečných věcí, například odkaz na Brexit nebo na tu bílou knihu o budoucnosti Evropy ze strany komise. To je velmi zajímavý, čtivý dokument, ale co se týče toho zbytku, myslím, že to sebeuspokojení se stává až eh, nesnesitelné. Například tady hovoří o tom, že Evropská unie přispívá k míru, blahobytu svých občanů. Já jsem samozřejmě rád, že tady máme mír, ale to je v důsledku několika příčin, nejenom ehm, existence Evropské unie, blahobyt eh, občanů, myslím, že eh, to je subjektivní věc. Myslím, že se to hodně liší podle toho, kdo zrovna jste a v jaké sociální skupině jste. Myslím, že eh, tyto formulace trochu oslabují ehm, důvěru v takovýto text a Pokud já jsem to správně pochopil po těch posledních volebních eh, výsledcích, i po těch posledních eh, různých eh, volbách v Evropě jsem měl pocit, že už občané nechtějí ten nadnárodní superstát. A když si přečtou něco podobného v tom textu, kterou teď máme k dispozici, Myslím, že to je ještě horší než nejhorší projev prezidenta Macrona. A já jsem na to velký specialista, takže mi věřte, že toto je ještě horší. Mohl bych uvést eh, několik věcí, například bod číslo dvě, sdílená svrchovanost to je. Přece pojem, který vylučuje jakékoliv sdílení, buď to máte, nebo to nemáte, nemůžete toto sdílet. Takže bychom neměli eh, říkat eh, podobné věci, protože to občané nebudou chápat. Je možné sdílet kompetence, ale nemůžete sdílet svrchovanost. Takže to je absurdní. E, bod číslo pět e, nahrazení jednomyslci tam, kde ještě existuje kvalifikovanou většinou, Já si vůbec nemyslím, že to občané čekají, nebo e, proto je potřeba to říct nebo dělat opak. Další bod číslo 8 přetvoření rady do skutečné legislativní komory, co to ale znamená? Já si myslím, že to žádný členský stát nemůže akceptovat, eh, takže to nemá cenu to tady vůbec eh, psát, protože to neodpovídá realitě a očekáváním občanů nebo státu. Eh, Bo číslo 14. Vytvoření Evropského ministra financí a hospodářství. To je zase jasná známka silnějšího federalismu v Evropě a to lidé přece nechtějí. Takže bránit něco, to je jako kdybyste tam to zvýrazňoval červeně nebo se tady zase hovoří o tom věčném eh, procesu výběru těch špičkových kandidátů. Já jsem samozřejmě proti a ta třešnička na dortu v závěru je potřeba eh, formovat evropský národ a to je přesně ten problém, protože Víme, že tady jsou různé evropské národy, které eh, jsou spokojené se svou odlišností a já jsem také velmi rád, že tady máme tak velkou diverzitu a rozmanitost v Evropě a nemyslím si, že je smysluplné to nahrazovat nějakým jednotným, harmonizovaným evropským eh, národem. Takže pane předsedo, přeji vám hodně štěstí eh, s touto zprávou. Kdybych byl já zpravodajem, tak bych musel všechno úplně přepsat, takže nevím, jak k tomu přistoupíte vy, ale ještě jednou vám přeji hodně štěstí. Well, thank you very much. Děkuji, pane Lebretone, za to přání štěstí. Jsem překvapený, že vy jste překvapený. Jakoby ty věci, o kterých jste hovořil, byly nové. Víte, že tento parlament přijal před rokem či dvěma například zprávu Bresebroka nebo Verhofstadta, kde se tyto věci objevují z velké většiny, takže bychom to neměli brát jako úplnou novinku, ale v každém případě děkuji za to, že mi přejete hodně štěstí. Protože nemáme žádné další žádosti o slovo, Uh, continue. Tak budeme pokračovat s bodem 12, týkající se zprávy o slaďování povinnosti poskytovat zprávy v oblasti politiky ochrany životního prostředí. Bohužel paní zpravodajka, paní poslankyně Houtala dnes nemůže být přítomna, takže Nemohu než oznámit, že termín na pozněvací návrhy je 7. září v poledne. Chcete někdo hovořit? Ano, jenom velice stručně. Spravodajka tady není, ale já jsem přesto chtěla říci, že toto nařízení potřebujeme. Chceme-li sladit tyto povinnosti týkající se legislativy o ochraně životního prostředí, ta ustanovení musí být dostatečná pro zvýšení transparentnosti a povinnosti poskytovat údaje u deseti odvětvových směrnic, které komise bere v úvahu v tomto návrhu. Bude potřeba, aby členské státy poskytly veřejnosti a Evropské komisi aktuální informace týkající se klíčových ukazatelů. Například bylo by užitečnější, kdyby ty údaje byly k dispozici online, spíše než aby ty zprávy musely být poskytovány na papíře. Děkuji paní zpravodajce za pozněvací návrhy v tomto smyslu. Považuji také za pozitivní, že chce, aby Evropská komise měla ambicioznější povinnosti třeba v oblasti odpovědnosti za škody na životním prostředí, a to od 1. ledna 2021 a následně každé tři roky, a ne pouze pravidelně. To určitě podporuji. Jsem ale trochu zmatena z toho, proč Evropská komise do nového návrhu nezahrnuje žádné další povinnosti, například o dopadech ekologických škod na finanční škody v souvislosti s článkem 14 odstavec 2. Děkuji. Chce komise odpovědět? Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo. A chtěli bychom nepřítomné paní zpravodajce poděkovat za její práci na tomto legislativním návrhu. Děkujeme také paní poslankyni, která podpořila tuto zprávu a tento legislativní návrh. A rád bych obecně připomenul, že tento legislativní návrh eh, je výsledkem hodnocení vhodnosti, které obšírně provedla Evropská komise během posledních dvou let. A to všech povinností poskytovat informace podle Evropské právní úpravy o ochraně životního prostředí. Cílem tohoto návrhu je u deseti legislativních aktů ochraně životního prostředí optimalizovat tyto požadavky, pakliže se bude eh, diskutovat o novelizaci dalších právních aktů, na které se nevztahuje tato novela, tak to bude podobně. Náš přístup k těmto změnám a změnám u jiných legislativních návrhů je následující. Chceme, aby se změnil zásadně přístup k zveřejňování údajů o ochraně životního prostředí. A do jisté míry během posledních 30 let jsme se drželi jednoho přístupu. Informace poskytovaly členské státy Evropské unii na papíře Často to přicházelo se spožděním a následně Evropská komise agregovala tyto informace, čímž se spoždění ještě prodloužilo. A následně tyto informace se dostaly do Evropského parlamentu a rady. Rádi bychom zrychlili přístup k těmto informacím, který je zásadní jak pro občany, tak pro politické orgány jako Evropský parlament, ale také důležitý pro místní společenství. Chceme, aby tyto informace, informace byly pro všechny dostupnější rychleji. A zároveň ale chceme snížit administrativní zátěž a zdvojování úsilí. A právě proto na jednu stranu zvyšujeme transparentnost, ale systém také modernizujeme Zavádíme nové informačně technologické nástroje, které vznikly během posledních let a také chceme snížit administrativní zátěž. Rád bych se vyjádřil ke dvěma aspektům, které ve zprávě zpravodajka zmiňuje v řadě pozněvacích návrhů také. Za prvé chceme, aby databáze, které udržují evropské instituce či dávají je k dispozici veřejnosti, byly aktuální. Je potřeba se vyhnout tomu, co se stalo v minulosti, tedy že byly zveřejňovány již zastaralé informace. A právě z toho důvodu navrhujeme, abychom měli celoevropský pravidelný přehled relevantních a aktuálních informací, které přicházejí ze členských států. Tím by se nahradil starý papírový systém poskytování zpráv ze strany Evropské komise, Radě a parlamentu. Otázka ovšem zní, a to je ten druhý důležitý aspekt, zdali takováto změna zmenší dohledové pravomoci Evropské komis- Evropského parlamentu nad tím, co dělá komise a členské státy. My bychom rádi vysvětlili, že tím nejsou spochybněny pravomoci Evropského parlamentu. Jedná se pouze o modernizaci poskytování zpráv. Ano, za chviličku skončím. Údaje budou je nadále k dispozici a Evropský parlament bude moci stále požádat Evropskou komisi, aby naplnila své odpovědnosti. A z toho důvodu tedy navrhujeme, aby tam nebyl ten pravidelný přehled co tři roky, u jednotlivých legislativních aktů, tak jako to navrhuje řada pozměňovacích návrhů. Máme totiž za to, že to není relevantní. Evropské komisi takovýto přehled trvá zhruba dva roky. Takže kdybychom to dělali co tři roky, tak bychom v podstatě jednu administrativní zátěž zatížili jinou a byli bychom rádi, kdyby se tím výbor zabýval. Pochopitelně se budeme těšit na spolupráci se spravodajkou. Děkuji vám. Také děkujeme. Tím tedy můžeme uzavřít tento bod. A budeme pokračovat bodem 4, tedy návrh zprávy o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti slovo má pan Džabasky. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně. Především děkuji za tuto příležitost k první výměně názorů na ELA. Byl tedy poprvé předložen návrh, únoru roku 2018 a následně náš výbor dostal na starost přípravu stanoviska. V projevu o stavu Unie se pan Juncker zmiňuje o myšlence zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, tak abychom zjednodušili a zefektivnili pracovní mobilitu posílením spolupráce mezi jednotlivými členskými státy, respektive jejich orgány odpovědnými za pracovní trh. Umožní to také různá přeshraniční ujednání, podpoří to pracovní mobilitu, tím, že jak si budeme mít jedno správní místo, chcete-li, na evropské úrovni. Bude se týkat všech, jako OSVČ, tak zaměstnanců, jak občanů EU, tak státních příslušníků třetích zemí, kteří legálně pobývají na území Evropské unie. Tento Evropský orgán pro pracovní záležitosti by měl především posilovat správní spolupráci a budovat vzájemnou důvěru, což je v zájmu nejen pracovní mobility, ale především spravedlivé pracovní mobility. Takže vzniklo by jedno správní místo, Sloučila by se administrativní kapacita stávajících evropských orgánů. Měli bychom portál pro evropskou mobilitu, měli bychom jednu, jedno pracovní povolení, také by to zjednodušilo řešení sporů, sporů mezi vnitrostátními orgány, či případů, kdy si někdo stěžuje na porušení svých práv. Pomohlo by to také zefektivnit eh, ochranu zdraví a bezpečnosti při práci a také by to zefektivnilo boj proti nelegální či nehlášené práci. Evropská komise zdůrazňuje mimo jiné, že to nijak nezatíží ani správní orgány členských států, ani zaměstnance, ani zaměstnavatele. Komise si trvá na tom, že to nebude mít žádný dopad na vnitrostátní legislativu. Jinými slovy, bude na rozhodnutí členských států, zdali a jak využijí příležitosti, které jim bude dávat tento nový orgán. Mám za to, že bychom měli zdůrazňovat práva pracujících, a také potřebné pojistky v souvislosti se sociálním pilířem. Kromě toho také si musíme trvat na chránění pravomocí eh, vnitrostátních orgánů a ve svém návrhu stanoviska jsem také hovořil o jistých obavách. Doufám, že budu mít možnost je s vámi probrat. Týkají se například ochrany osobních údajů. V dnešním světě kybernetických hrozeb si myslím, že je to významné téma. Další věc je role členských států a sociálních partnerů v procesu rozhodování v tomto novém evropském orgánu. A v neposlední řadě mě zajímá, jak se bude financovat tento orgán. Evropská komise navrhuje zásadní rozpočet a zajímalo by mě, odkud ty peníze přijdou. Děkuji. Thank you very much, Mr. Zamit. Děkuji mnohokrát, pan Zamit má slovo. Děkuji. Diskutujeme tady o velmi důležitém tématu. Jednou z hlavních svobod je svoboda pohybu. Občané Evropské unie mají možnost pracovat, studovat a podnikat kdekoliv v Evropské unii. Právě proto, když zdůrazňujeme tuto mobilitu, je důležité, abychom ji řešili koordinovaněji a harmoničtěji. A právě proto vytvoření Evropského orgánu pro záležitosti práce pro mě tak důležité. Řada smluv v tuto chvíli již tak jako tak má přeshraniční aspekty a proto je potřeba se zabývat různými aspekty ať už jsou to třeba příspěvky do systému sociálního zabezpečení nebo řádné prosazování práv, to jsou pořád věci, které jsou přeshraničně problematické. Objevuje se řada situací, kdy jsou zde využíváni pracující, nejsou jim naplňované jejich práva, ale netýká se to pouze pracujících. Jde také o to, aby podnikání probíhalo v běžnějším, v průhlednějším prostředí a spravedlivě, protože jinak podniky, které jsou slušné, tím budou penalizovány. Na Maltě zjišťujeme, že nemáme, že nemáme dostatečně naplánovanou reakci na migraci. Ten celkový počet lidí, který se nám dostane na trh práce, tedy daleko větší než počet lidí, kteří odcházejí z Malty. A právě proto je pro nás přeshraniční problematika tak zásadní. Děkuji mnohokrát zpravodaji za jeho práci, kterou chce zlepšit návrh tohoto právního aktu. Souhlasím s řadou pozněvacích návrhů, z nichž zmíní pár. Především jsou to pozněvací návrhy, které zdůrazňují ochranu osobních údajů, o kterých jsme právě slyšeli, či různé pozněvací návrhy, které se snaží zajistit, aby Evropský parlament byl zahrnut do tohoto procesu protože nařízení odkazuje ke komisi, odkazuje k členským státům a na Evropský parlament zapomíná. Cílem těchto pozněvacích návrhů je nás zapojit jakožto Evropský parlament do jednotlivých rozhodovacích procesů. Pak tam máme pozněvací návrhy, které mají podporovat pracovní příležitosti v EU pro osoby, které žijí se zvláštními potřebami či a handicapem. A také je potřeba posílit spolupráci členských států při přeshraničním prosazováním práva. Také do toho potřeba zapojit místní justiční orgány, pakliže ten mediační postup nepovede ke kýženému výsledku. Taky si myslím, že je potřeba zvýšit transparentnost a poskytovat více informací. Následně ten orgán bude orgánem odpovědným a běžně dohledo, dohledovaným. Děkuji mnohokrát, paní Nýble, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se chtěla poděkovat eh, zpravodajovi, směným zpravodajům za to, co tady zaznělo, to všechno zní skvěle, jak to popisujete, jak by eh, mohla eh, zlepšit život občan, občanů Evropská agentura pro práci. S tím já souhlasím. Když jsem o tom poprvé slyšela, o tom nápadu, tak jsem si říkala, práce se vytváří eh, doma na místě, eh, co v tom má co dělat Evropa, ale já si myslím, že by bylo dobře, abychom eh, motivovali mladé lidi, aby pracovali v zahraničí, aby mm, dělali dobrovolnou činnost, aby studovali v zahraničí a zkoumali ty perspektivy i jinde, aby skutečně začala fungovat mobilita pro pracující. Já jsem tady měla za ta léta, co tady jsem, celou řadu Eh, skupin, kteří eh, kdekoliv začali pracovat nebo studovat někde jinde, tak měli problém s nemocenským pojištěním, nebo když někdo přijel z Holandska do Německa, nebo eh, byly problémy s důchody, nebo vůbec jako převedení si konta do zahraničí. To všechno jsou praktické problémy, na které, na které lidi mm, neustále narážejí v okamžiku, kdy se někam přesunou, kdy se třeba přesunou s rodinou a zajistit všechny ty praktické aspekty je velmi komplikované, takže by bylo dobře, aby eh, to usnadnila tato nová agentura, zejména těch přeshraničních oblastech, kde víme, že už eh, fungují eh, nějaké oboustranné dohody, které mají usnadňovat ten, mm, ten přesun, stejně tak ochrana dat, všechno musí být propojeno a tak, aby se Eh, by byla možnost si eh, někde podat stížnost. Eh, víme, že lidé se potom stěžují na nás, když něco dobře nefunguje. I proto bychom se měli postarat, aby to fungovalo dobře. Takže děkuji za všechny příspěvky, těším se na hlasování a doufám, že tím dáme velmi pozitivní známku ještě před evropskými volbami. Paní Regner, teď budu mluvit německy. Evropský úřad pro práci je důležitá věc. Já jsem ráda, že ten návrh byl předložen a jsem také eh, ráda, že to je agentura, která bude mít pravomoci. Eh, myslím, že ti, kteří mají nějaký praktický vhled do věci, do jaký s jakými praktickými problémy se mohou pracovníci setkávat, by do toho měli být zapojeni. Jsou to tedy sociální partneři, mohla bych tady uvádět celou řadu příkladů, například zemi A, Eh, se provádí kontrola podniku, tam ne všechno souhlasí, eh, souhlasí tedy s sociálním pojištěním, těch věcí může být celá řada. V zemi A potom ten úřad eh, se obrátí na administrativní nebo na ten úřad, na partnerský úřad v zemi B, odkud třeba ten zaměstnanec, no ten pracovník pochází a co se stane, celé to přistane v nějakém, na nějakém stole nebo v šuplíku bez toho, aby Eh, se o to někdo postaral, to vyřídil. Nechci eh, těm úředníkům nic podsouvat, že by měli zlé úmysly, ale ty postupy jsou prostě v každém státě odlišné. A svoboda pohybu je naše nejdůležitější svoboda, my bychom chtěli, aby to opravdu fungovalo a lidé si mohli například obstarat nějakou službu v jiné zemi, stejně tak, aby je tam mohli poskytovat, ale neustále narážíme na ty odlišné postupy, odlišné kontroly, inspekce a tak dále. A to by měla upravovat nebo zesnadňovat tato agentura pro práce. Například jsme dlouho volali po bankovním dohledu, teď už příslušný orgán máme a já si myslím, že to zase eh, vedlo k velmi pozitivnímu vývoji v Evropské unii. Eh, monsieur Le Breton. Pan Le Breton, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je mi líto, že ještě jednou naruším konsensus, který tady vzniká. Není to spravodajová chyba. Pozněvací návrhy pana Džambaského zlepšují originální text. A pokud se na to díváme pouze analyticky, tak, analyticky, tak musím říci, že na mě působí pozitivně řada pozněvacích návrhů, především ty, které se týkají ochrany osobních údajů. Ale Máme tady přece jenom jeden zásadní problém a to, jestli tento evropský orgán je potřebný anebo ne. Vy mi řeknete, že to je můj názor a že je menšinový, ale přesto si myslím, že to je celkem zásadní, protože řada vnitrostátních parlamentů k tomu vydali názor proti, nebo jiné, ten český, polský a dokonce švédský, které měli za to, že tady dochází k porušení zásady subsidiarity že se tím pleteme do sociální politiky, která by se měla týkat hlavně členských států a být v jejich kompetenci. Takže se zásadně postavili proti tomuto evropskému orgánu. Pozněvací návrhy, které navrhuje zpravodaj, nestačí, nebudou stačit mé skupině a bohužel budeme muset hlasovat proti všemu, co by umožnilo zřízení tohoto nového evropského orgánu, který je podle nás zbytečný, byrokratický, nákladný a který ilustruje to, co jsem říkal předtím. Tedy, že namísto toho, aby se Evropa soustředila na zásadní věci a reagovala na to, co chtějí židé, lidé, pardon, se splete do stále více věcí. Thank you very much. Děkuji. A tím můžeme uzavřít tento bod. Leda, že by zpravodaj k tomu chtěl něco doplnit, zdá se, že ne. Takže tím končí tento bod 4. And we will now A nyní se budeme věnovat hlasování. Takže si prosím připravte vaše hlasovací kartičky. Before we start voting, may I just uh, remind ještě předtím, než přistoupíme k hlasování, bych chtěl připomenout, že body 17 a 18, tak k ním budeme hlasovat uh, za zavřenými dveřmi. To znamená, uděláme malou přestávku, abychom zajistili, že jsme tu pouze v té správné sestavě.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 Eh, or maybe fortunately, Bohužel či naštěstí tu máme příliš mnoho poslanců za EPP, kteří se snaží hlasovat. Je vás o jednoho navíc?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 It seems that we can begin. Takže zdá se, že můžeme začít. To znamená, hlasujeme o textu s názvem Využití potenciálu globalizace obchodní aspekty. Je to stanoviska, jehož zpravodajem je pan Lebreton. Návrh eh, jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Čtyřka, kde je pro? Kdo je proti? Prosím, prověříme elektronicky. and it has been adopted. Přijato. Desíti hlasy k devíti. Osmička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Devítka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prosím, prověříme, ale myslím si, že... Sorry. Oh, sorry. Uh, clearly adopt... Takže přijato. Dvanáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Třináctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme elektronicky. And it has been adopted. Přijato. 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A musíme opět prověřit elektronicky. A zamítnu to. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 18. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 27, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 28, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato.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 Přijato. 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Prosím, prověříme 34, prosím. Rejected. Zamítnuto. 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 36, kdo je pro? Proti? Prosím, prověříme 36. Přijato. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní o návrhu stanoviska jako takovém hlasujeme elektronicky. Uh, it has been Bylo přijato. Gratuluji panu Libretonovi. A budeme pokračovat s přepracováním ohledně opakovaném používání informací veřejného sektoru. Je to text paní Geringer. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Přijato, gratuluji. A nyní tu máme přepracování týkající se persistentních organických znečišťujících látek. Opět paní Geringer a hlasujeme opět elektronicky. Přijato. A nyní eh, tu maličkou technickou přestávku, protože další hlasování proběhne za zavřenými dveřmi, takže bych požádal všechny, eh, kdo by neměl být přítomen, aby laskavě opustil tuto místnost.